need to raise awareness amongst our citizens uh, about these measures because uh, facts what we have already achieved. Protože to ukazuje, čeho jsme již dosáhli přes eh, díky tomu a eh, toto umožní integrace a jenom integrovaná Evropa toto může nabídnout. Jinak bychom těchto úspor nedosáhli. Thank you very much, uh, Vice President. If I may comment immediately, I would say this is so obvious. Že dobře, eh, přidaná hodnota Evropy, o to tady jde. A my jsme o tom také diskutovali zde ve výboru s experty, jsme hovořili o přidané hodnotě Evropy, takže to je velice aktuální o tom mluvit teď. Je to důležité. A děkuji tedy, děkuji za prezentaci a dám slovo některým kolegům, kteří by chtěli zahájit dialog. Pan Líze jako první. Pitele has to leave early. Že pan Pitela musí. This becomes very bureaucratic. Maybe next time I won't Petrle musí odejít dříve, takže dám nejprve slovo jemu pan Petrle, tedy nejprve. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji Petře. No. Řekl, da gospod podpredsednik, eh, I will continue in Slovenian language. Chtěl si toto, budu hovořit slovensky, takže budete asi potřebovat sluchátka. Pane místo předsedo, chtěl bych si toto Ano, to je asi nejlepší část mého dne dnes, protože eh, slyšeli jsme něco, co mm, funguje a čemu lidé rozumí a rád vidím, že mm, tato koncepce teď eh, se prosazuje a já to podporuji. Myslím si, že eh, zasadě takovýto projekt do širšího kontextu, koncepčně řečeno, to je ten správný přístup. Musíme se podívat na celý, eh, celou životnost, celý životní cyklus produktů a já to vidím jako důležitou součást eh, samotného zeleného balíčku. A jak jsem řekl, lidé eh, tomu rozumí, vnímají to, vidí, jestli to funguje nebo ne. A já vám přeji vše nejlepší, hodně úspěchu a vidím, že vy jste k tomu se postavili správně. mám dvě otázky, pokud dovolíte. Chtěl bych vědět, jak vaši kolegové eh, vidí eh, nařízení, když hovoříme o novinkách, jako toto, tak eh, většinou mm, se mluví o tom, že to bude drahé, že ta regulace bude drahá a podobně. A já bych chtěl vědět tedy, jak to vidí vaši kolegové, jak eh, budete mm, propagovat tento projekt. Děkuji, hodně štěstí. Děkuji, paní Dali. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne. l-Europa miex l-uniku reġjun laqas li qiegħed jiffoka u jimbotta u jipromovi il-qudiem il-mudell ta negociu u Ano, takže, mm, mm, takže oběhové hospodářství, my jsme v podstatě jediný region, který toto propaguje a kde to funguje. Ale třeba ale i Čína například zavedla nová opatření na mm, podporu oběhového hospodářství v několika odvětvích. Čína mm, pracuje tvrdě na tom, že se zaměřuje na to, že podporuje udržitelnost a e, životnost, další životnost výrobku. To je důležité především vzhledem k tomu, že Čína je hlavním výrobcem na světě. Podle poslední zprávy OSN a na konferenci pro rozvoj obchodu se hovoří, že i Indie by měla přijmout oběhové hospodářství, což také určitě bude mít velké výhody. 624 miliard euro ročně pro podniky a domácnosti. A pokud budeme se zaměřovat na tuto cirkulární ekonomiku, tak budeme snižovat negativní dopady, jako je znečišťování, jako jsou emise skleníkových plynů, a to bude mít dobré pohodárné dopady na zdraví občanů. Mám otázky, které se týkají ekodesignu podle toho, co jste řekl a i podle toho, co komise deklarovala. Můžete vysvětlit, jaká konkrétní opatření komise plánuje, že zavede, aby, se, aby více ekodesign přispíval k této oběhové ekonomice? A za druhé, jak komise hodlá eh, usnadnit spolupráci mezi členskými státy v oblasti dohledu nad trhem? tak abychom toto nařízení mohli lépe prosazovat v praxi. Děkuji, pan Gerbrandy. Máme dvouminutový limit, připomínám. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, že jste opět přišel k nám. Myslím si, že to, co jste řekl o tom, že je třeba Mm, zvyšovat povědomí u evropských občanů, to je důležité. Ale tady je ještě něco jiného. Je třeba i zvyšovat povědomí u našich politiků. Připomínám, že Franz Timmermans v roce 2014 během volební kampaně do Evropského parlamentu, tak Eh, si eh, dělal legraci ze směrnice o eh, vysavačích ve, v Nizozemsku a poté, když přešel do Evropské komise, tak najednou pochopil, k čemu je ta právní úprava vysavačů, že se to týká ekodesignu. Jde o úspory energií a já Eh, nebudu opakovat čísla, která jste zmínil, ukazuje to, jak snadno eh, si lze z toho dělat eh, legraci, zesměšňovat to a potom, když někdo se tím začne zabývat, tak ho to přesvědčí a uvidí, jaké obrovské příležitosti zde jsou. A co se stalo tedy s Francem Timmermansem, tak to by se mělo stát, to by se mělo přihodit i našim ministrům pro hospodářství a dalším politikům, i uh, Eh, Evropské komisi a eh, předsedu komise nevýjímaje. V tom je problém. My, jak to vypadá, my jsme se tady jak zablokovali v takových technokratických postupech, kdy pořád při, eh, tedy přijímáme různé plány a mm, toolboxy a tak dále. Já To je příliš mnoho slov, jenom slov a k věci se nejde. Když jsem se podíval na, na ty další plány, tak jsem pochopil, že návrh eh, mm, prováděcího eh, prováděcího předpisu, které se týká televize, tak to již je připraveno, ale teď jde o to, jak přesvědčit průmysl. To je takový příklad my víme přesně, co můžeme dělat, ale prostě nějak politicky nemáme odvahu, e, nemáme politické přesvědčení, a sílu, odvahu do toho jít. To je moje hlavní otázka. Kdy skutečně už konečně e, to budeme dělat na té nejvyšší politické úrovni a přestaneme se e, jenom s těmi technokratickými kličkami. Děkuji. Pani Auken. Děkuji, děkuji, že jste přišel. Já se nejsem vyzal, je to... Já myslím, komise byla velice slabá. Možná proto, protože tady nedošlo k pochopení ani uvnitř vaší eh, politické rodiny a mm, ani Timmermans a Juncker tomu nerozuměli na začátku a eh, i v té volební kampani to zesměšňovali. To jsme slyšeli všichni vlastně a naopak to, to šlo použít jako nástroj, že takovéto předpisy jsou uh, užitečné, jako přesvědčující dokument to šlo použít. Těšíme se, nebo čekáme, že zde bude skutečná politická angažovanost, jak věci realizovat. Je to velice dobrá koncepce, to je velice dobrá směrnice. Označování labeling je důležitý pro spotřebitele a eh, protože eh, spotřebitel potom si uvědomuje, že, nebude, že nemůže používat tolik vody třeba Eh, při koupání, sprchování a podobně. A mm, eh, zelení mm, eh, říkají, že je třeba ekodesign je třeba i u smartphonu. A to je smutné, že to není součástí tohoto. A především jak eh, jste alokovali zdroje, lidské zdroje, aby skutečně se tento rok něco udělalo? Můžete nás uklidnit, ujistit, že se něco stane už a že mm, předložíte nějaký hmatatelný plán, aby, eh, aby eh, že nás přesvědčíte, že, přesvědčíte, že jste k tomu dali zdroje nezbytné. Paní Dornáno, paní Dornáno. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, tato prezentace programu komise přichází v době, kdy diskutujeme o zastaralosti programu, udržitelnost, doba eh, trvá, trvá životnosti Eh, produktu a energetika, to je propojeno, energetické označování štítky a ekodesign, to je chválihodné, ale i je třeba posilovat eh, smluvní záruky. Eh, tyto iniciativy se ale budou týkat pouze některých kategorií výrobků. Skutečně je těžké stanovit eh, kritéria eh, spotřeby energie a udržitelnosti, mm, které budou spolehlivé. Je třeba vždycky si to naplánovat dopředu. Masová eh, výroba levných výrobků, to je právě i příčinou toho, že ty výrobky nevydrží. První otázka. Komise by podpořila realizaci eh, nějakých pobídek mm, na podporu eh, eh, výrobků, které by korespondovaly určitým normám kvality. Jak komise i propojí ten požadavek doby trvání výrobku a i té konkurenci, která si konkuruje s cenou pouze, což je tedy ta masová levná produkce. Uh, Eh, nesmíme věřit v to, že dojde k masivní náhradě výrobků neekologickými, a že Eh, nedoj, ne, že zabráníme tak mrhání výrobky, ale musíme všechno tu masivní návrhu na, na, eh, musíme především promyslet. Třeba jako je, byly ty žárovky, které byly nahrazeny letkami, které teď jsou eh, považovány za škodlivé pro zdraví, takže nemůžeme, um, nemůžeme si dovolit podobné excesy. Děkuji, ano, pane komisaři, první kolo. Děkuji. A vám. Takže když se podívám na úspory energii eh, díky té staré směrnici o designu, jak jsem řekl. Eh, takže to je ta roční spotřeba a to i e, jde ruku v ruce se snižování emisí skleníkových e, plynů. A, e, takže a to je v podstatě asi stej na masa úspor jako fungování ETS. Jenom díky designu výrobku jsme schopni snížit emise uhlíku, stejně jako jsme schopni díky ETS. Takže to je. Eh, mm, ano, takže zde eh, my jsme eh, se snažili vyvíjet maximálně tlak na výrobu proto a nyní spotřebitelé mohou tedy i jak si díky svým rozhodnutím také k tomu přispět. Asking how my colleagues are Jak moji kolegové vnímají směrnici o ekodesignu? Ano, zde existují různé názory na toto téma, ale eh, tak jak teď se blížíme k výsledku, tak, tak mm, o to více Ehm, jak si se ujímá ta myšlenka této směrnice o designu v rámci komise, tedy ten interní proces samozřejmě má velkou politickou oparu, oporu daleko větší než kdykoliv předtím. A možná eh, to eh, trvalo déle, než normálně to trvá, ale Eh, politická podpora tady je nyní. Také i tento dlouhý proces byl důležitý také kvůli eh, tomu, že jsme museli získat podporu celé komise. A potom, když získáte podporu celé komise, tak je lépe, tak je snaží eh, propagovat ekodesign. A při komunika- v komunikaci s našimi občany. Je to, oni to chápou, je to něco hmatatelného. A nikoho k ničemu nenutí dělat něco, co by porušovala práva občanů. Naopak, v podstatě ty výrobky vyrobené zde lokálně, tak jsou na stejné úrovni a e, výrobky, které budou udržitelnější, budou mít další životnost, budou energeticky úspornější, tak e, to i e, bude znamenat, že pro průmysl se vytvoří rovné podmínky, že budou mít z toho výhodu. Dále budoucnost směrnice o ekodesignu. Jak jsem řekl v úvodu, chceme dále tento nástroj rozvíjet. No, není to jednoduché, protože třeba, když, eh, když zpracujeme na těch aspektech mm, doby trvání nebo o možnosti opravovat ty výrobky, tak musíme mít jasno tedy, eh, musíme se na to podívat výrobek po výrobku. Mě to naplňuje nadšením, protože představte si, že třeba budoucí mobily se budou snadno opravovat, když ten výrobce musí zajistí, že budu schopen modernizovat stávající eh, telefon a ne ho vyhodit a koupit si nový. To bude mít obrovský dopad eh, na eh, efektivní nakládání se zdroji teď nejenom, že e, analyzujeme jednotlivé výrobky z pohledu e, energetické účinnosti, ale také i z pohledu možné integrace jiných aspektů do nařízení. Kromě tedy té energetické účinnosti, tak ještě pracujeme na jiných aspektech výrobku. Jsem přesvědčen, že budeme tady mít výrobky kde splníme ty cíle, které se týkají její možnosti opravovat ty výrobky a nebo e, jejich životního cyklu, který se prodlouží. Then about the awareness raising. Potom osvěta, osvětová kampaň i u e, politiků, tak já zcela souhlasím s tímto bodem. E, tento předpis se tak zneužíval eh, celá léta, že v podstatě mm, jak si to vyslalo milný signál, takže musíme z, eh, napravit reputaci ekodesignu, ale i ty konkrétní příklady musíme lépe prezentovat, jak jsem řekl předtím. To je eh, jedna z oblastí, která je jasně pochopitelná a která jasně ukazuje na evropskou přidanou hodnotu. A nakonec, jaké pobídky může komise nabídnout, aby eh, se konzumenti, spotřebitele chovali lépe. Takže naše role je zajistit, že spotřebitel dostane veškeré eh, fundované informace, které potřebuje, aby mohl se rozhodnout. Informovanost, to je zásadní nástroj, aby spotřebitel viděl, jaké jsou ty normy jakosti u eh, těch různých výrobků. A další pobídky nevím, jaké by, jak by mohly vypadat. Eh, Co ještě by bylo možné udělat na evropské úrovni? A potom akční plán. Akční plán. Na tento rok plánujeme, že zveřejníme naši strategii ohledně plastů, plastovou strategii. A také i jsme vytvořili finanční platformu objevového hospodářství a máme další konkrétní návrhy, akční plán se dobře vyvíjí. Uh, určitě vyústí v konkrétní návrhy. Jak jsem řekl, minulý rok, když jsme o tom mluvili tady ve výboru, to je pouze začátek. Akční plán, to je pouze začátek. Trh se vyvíjí, mění se a Příležitosti v tomto sektoru jsou obrovské. A proto chceme zvážit všechny možnosti a příležitosti. Třeba návrhy, které se týkají eh, používání odpadových vod, odpadních vod. Takže to je celý ten balíček odpadové legislativy. A monitorovací rámec objevového hospodářství, takže to všechno určitě, to, co se zmiňovalo v akčním plánu, se tento rok bude materializovat. Ještě tady mám další kolegové, kteří také chtějí slovo. Paní Reed, eh, mluvám se, že jste neindikovala dříve a dám vám slovo hned, jak to bude možné. Někdo jí další? Kdo? Pan Líze. Vy jste na seznamu. Ně, ještě někdo? Ano, dobře. Vy jste na seznamu, tím končím seznam. Paní Reed. Ona je koordinátorka, takže musíme začít s vámi, ale měl jste se přihlásit dříve. Takže prosím rychle. Já mám otázku na komisaře. Vy jste řekla, že každý rok energetická spotřeba EU je nižší. Víme, kolik z toho je díky e, muniku karbonu, protože průmysl opouští Evropu a přesouvá se do třetích zemí, jako je Čína nebo Indie. Děkuji, pane Líze. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát, pane vicepředsedo komise, že jste zde mezi námi a děkuji také za vaše úsilí. Hovořili jste tedy o ekodesignu, před měsícem jste na komisi přijali rozhodnutí a já bych rád zúraznil to, co jste již uvedla, možná je to část odpovědi na otázku paní Reed, právě tento nástroj platí pro veškeré hráče na evropském trhu, tedy pro čínské, korejské a tak dále. Všichni musí dodržovat ekodesign a proto je to přesným opadem, eh, promiňte, přesným opakem úniku uhlíku. Eh, bylo by také důležité, aby ti, kteří stále Evropu kritizují, na tomto místě také zohlednili to, že skutečně tady je přesný opak rizika uniku uhlíku. Eh, vy jste určité produkty vyjmuli, například toastery či hlavice sprch, ale pro mě by bylo, já zajdu trošku dál a bylo by pro mě důležité dozvědět se, jak vlastně to má celé technicky fungovat. Musíme spotřebiteli vysvětlit, že šetří energii, ale že to pro ně neznamená žádné omezení. Tady mnoho případů ty dosávatních úprav, které se týkaly těch přístrojů v tom pohotovostní režimu a elektromotorů. Ale u toho, co tady navrhujete, já jsem přesně nepochopil, jak to chcete dostat. Tedy je podle mě důležité, abychom lidem dokázali vysvětlit, že v jejich komfortu nějak neomezíme. Takže by bylo možná vhodné, kdybyste nám tady detailně popsali, popsali, jak vlastně přesně k těm úsporám má docházet. Děkuji. Tak for det er også øh, tak til dem her komisér for at være her. Děkuji, děkuji mnohokrát také panu komisaři, že přišel k nám do výboru. Jsem ráda, že jste uvedli, že jste velice střícní otevření těmto návrhům, neboť my eh, momentálně zpracováváme zprávu o tom, jak můžeme zajistit delší životnost produktů. A velmi nám jde o to, aby směrnice e- ekodesignu měla zcela konkrétní dopady. Řekli jste, že komise se tomu hodlá věnovat eh, podle různých sektorů, že tedy pro různé sektory vyvine požadavky například na to, jak dlouho musí takovýto produkt vydržet a jak to chcete vyjádřit v hodinách nebo v letech, tak aby spotřebitel měl skutečně možnost volby, aby pokud si něco kupuje, tak zjistil, že ta životnost bude, já nevím, 200 hodin nebo 3 roky. Zvažuješ komise něco konkrétního? Děkuji, pan Florenc. Děkuji mnohokrát, pane místo předsedo. Já nechci nic říkat k ekodesignu, k tomu bylo položeno již mnoho dobrých otázek a vrá, se vrátím ke svému oblíbenému tématu a to je cirkulární ekonomika. Tady došlo k velkému překvapení v tom, jak chcete oddělovat rýč a politiku zpracování odpadu. Já si myslím, že mně se líbí, že to tak toho láte zavést, že to je dobré, ale mohlo by to vést například k tomu, že jednoho dne lidé, kteří zpracovávají odpad, budou mít eh, svou činností vliv i na REACH. Komise k tomu připravila dokument, který ovšem ještě nebyl zveřejněn. Mohl byste nám tedy něco říci o této strategii, tedy nejenom o obsahu, ale i o strategii toho, kdy to hodláte zveřejnit. Děkuji, paní Ajuso. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Já chci ho- hovořit za pana Gambuse který eh, nestihl letadlo. Zaprvé chci poděkovat, že jste přišel na schůzi výboru Envy na mm, proučili dialogu ohledně eh, ekodesignu. Ekodesign eh, hraje důležitou roli, protože se mění paradigma výroby v Evropě, to, co předpokládá cirkulární ekonomika, ale to také znamená, tako mm, zásadní věc, jak se píše i v eh, sdělení komise. Asi tedy eh, eh, bude to úspora 500 euro na jednu fakturu za energie ročně, takže to budou velké úspory na energiích a tím potažmo emisí. Vzhledem k seznamu priorit, které má komise, tak se chci zeptat, Zdali v rámci balíčku pro elektromotory, jaké opatření finanční, mm, jaké opatření chcete financovat tak, abychom propagovali elektromotory v dopravě a i bránili e, znečišťování velkých měst v Evropě. Dále Máte nějaký plán, jak ekonomicky podporovat spotřebitele, tak aby mohli nahradit své staré výrobky, které více znečišťují těmi e, efektivnějšími, tedy šetrnějšími? Děkuji, paní Pitikainen. Thank you very much. <clears throat> As you mentioned, uh... Děkuji. Jak se zmínila, my jsme již um, diskutovali, že ta směrnice o designu, že má určitý image bez adekvátních důvodů. Měli bychom mm, z toho vinit premiéry národní politiky, komise, něk- také některé z nás zde v Evropském parlamentu. Je to tedy eh, mm, jak si příležitost podívat se do zrcadla a zamyslet se nad tím, co můžeme zlepšit. Chci vám poděkovat za vaši aktivitu v mnoha oblastech cirkulární ekonomice ale ještě pár otázek. Z, mm, mm, hlediska parlamentu, tak jsme se těšili na změny v té směrnici. Jak na evropských trzích, tak um, současně je důležité um, zamyslet se nad tím ehm, jako designem a také co se týče obalu. Můžete k tomu něco říci také, co se děje eh, v komisi? Můžete také eh, něco říci k indikátorům? Vy mluvíte o platformě monitoringu. Jsou nějaké další plány? kde můžete přijít s něčím víc než je doporučení, něco závazného, nějaká kritéria, jako máme ve směrnici o odpadech, vzhledem k problémům v této oblasti. A v neposlední řadě můžete vysvětlit něco blíže, jak by se lépe mohlo použít EFSA. Děkuji. Paní Hradec Garcia. Děkuji, pane místo předsedo. Já vás také zde eh, chci přivítat, protože mluvíte o tématu, které je důležité. Eh, jako vím, jste komisař odpovědný také za konkurenceschopnost, hospodářskou soutěž. Před pár týdny jsme hovořili o tom, jak zlepšit konkurenceschopnost našeho průmyslu, a to především v potravinářském sektoru. Já myslím, že jste eh, dostal dokumentaci, která se týká Food Defense je důležité, abychom my podporovali biznis, který bude tvořit pracovní místa. A e, takže zde e, to je pořád otevřené, zde jsou velké příležitosti, ale zároveň je třeba mít důvěru spotřebitele. Ale v době, ve které žijeme pod e, hrozbou útoku teroristů, tak často food defense je opomíjeno, ale E, e, i když otevíráme e, nové trhy, tak vždycky to musí být zároveň i pracovní místa, která budou udržitelná do budoucna a i ta naše food defense potravinářského průmyslu bude uznávaná třeba v Japonsku, v USA, což i zlepší pozici evropských podniků při vývozu a zlepší to jejich konkurenceschopnost. Já doufám, že mi dáte dobré zprávy a že i podpoříte tento nástroj, který nestojí žádné peníze, ale hodně pomůže našemu potravinářskému průmyslu. Děkuji. Uh, <clears throat> Děkuji. Nejprve ke konkurenceschopnosti a mm, unikům karbonu, jak řekl pan Líse, ekodesign je jaksi protiváhou unikům karbonu, protože dovožené produkty jsou, eh, jsou vlastně přijetem stejných podmínek jako evropské. A také eh, to posiluje, zlepšuje konkurenceschopnost, protože ehm, produkce využívá energetických úspor. Některé produkty, které jsou spíše business to business, ušet, eh, vlastně šetří energii a operátoři které eh, využívají některé tyto produkty, tak jejich spotřeba klesá a zvyšuje jich to jejich konkurenceschopnost. Nemyslím, že směrnice o kodesignu povede k nějakým unikům karbonu, je to naopak spíše. Označování a trvanlivost, to je zajímavá myšlenka. Um, díváme se na to, jak můžeme stáva, eh, zlepšovat stávající legislativu, například eh, podobně jako v oblasti energetického označování, musíme mít jistotu, že věci budeme označovat správně a nejenom Eh, hledat částečná řešení, tedy označovat špatné věci. A pak by mohl tím průmysl trpět škody. Pokud se nám podaří vytvořit systém, kdy spotřebitel může volit produkty podle trvantosti, nejenom podle energetické účinnosti, tak jsem si jistý, že to může posílit cirkulární ekonomiku a pomoci konvertovat ehm, lineární um, biznes, aby byl více cirkulární. Pan Florence se ptal o, na odpady. Ten pří, návrh není eh, hotový, jsme v počáteční fázi iniciativa, která se týká rozhraní mezi mm, legislativou o produktech a odpadech. My jsme řešili sledovatelnost látek v produktech a e, také v recyklovaných materiálech či mm, aplikaci metodologie pro odpad. Byly identifikovány čtyři e, oblasti, které brání přechodu recyklovaných materiálů padu k novým produktům. Jednak je tady nedostatečná informace o mm, produktech a přítomnosti aktiv, eh, aktivních látek v recyklovaných materiálech. A za třetí nejistota ohledně toho, jak eh, materiály mm, přestanou být přítomny a jak aplikovat klasif psifikační metodologii. Toto je samozřejmě klíčové, když se díváme na pobídky na recyklaci a možnosti vytvářet jednotný trh pro sekundární eh, suroviny, který teď neexistuje v Evropě. Mm, že přijdeme s návrhem později v tomto roce, ale více toho v podstatě nemůžeme říct v této fázi. Dále elektromobily a jaké pobídky může komise nabídnout. Co se týče spotřebitelů, tak toho mnoho nemůžeme udělat, ale když se podíváme například na dobíjecí stanice, infrastrukturu, Connecting Europe, FC financování může se hrát významnou roli. Dovedu si představit, že se stále nalezáme v situaci, eh, jak si zda je dříve, eh, zda je první slepice nebo vejce. A eh, když vytvoříme tedy kritickou masu elektromobilů nebo čerpacích dobíjecích stanic, tak pak to začne fungovat bez dotací. Samozřejmě ta představa musí být taková, že elektrifikace dopravy funguje, aby fungovala normálně. bez eh, nutnosti poskytovat nějaké veřejné dotace, ale tyto dva zdroje financování jsou již v platnosti a my chceme pomoci členským zemím mm, využívat tyto zdroje financování. Paní Pěty Kajnen se ptala na EFSI a cirkulární ekonomiku a cirkul, e, e, indikátory. Indikátory, jak jsme o tom mluvili několikrát, již by mohli ten trh změnit významným způsobem. Jakmile budeme vědět, jaké indikátory, jak spolehlivé jsou, pak můžeme dosáhnout částečné optimalizace. Já jsem optimista. Není to eh, až taková věda, nebo neměla by být. Komise nyní mm, na tom mm, intenzivně nepracuje, ale do budoucna budou potřeba. Čím lepší diskuse mezi například tímto výborem a komisí o potenciálu indikátorů, tak tím lepší bude fungovat e, ta spolupráce. EFSI doposud se málo využívalo pro cirkulární ekonomiku a investice do ní. Neznám důvody úplně přesně. Hmm, více než ty obvykle, že totiž ty firmy které vědí, že EFSI existuje a funguje, může financovat nové technologie, nevědí dost o EFSI. Když se díváme na eh, legislativu o odpadech, která stanoví mm, právně závazné cíle, no, recyklaci a snižování odpadů do na skládky. To vyvolává velký tlak na technologie nové business modely. Proto FC by možná mohlo být viděno v, budou- v jiném světle do budoucna. A tím možná skončím. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji za to, že jste s námi, um, jste si udělal čas na tuto výměnu názorů. Jak jste řekl, je to jedna z, jak se z víc, nejvíce nepochopených ehm, legislativních opatření. Teď jsme to, myslím, pochopili lépe a těšíme se na další dialog s vámi. Děkujeme, že jste mezi nás přišel. So, uh, dear colleagues, welcome to the point where... Kolegové, teď pár sdělení. Většinou by to mělo být na prvním místě, ale my jsme dneska chtěli začít s panem místopředsedou, takže pár sdělení předsedkyně, které mi připravil laskavě sekretariát. Děkuji panu Maňáno. Mm, paní, paní Maňáno za prvé rozhodnutí plenárky eh, Mm, vrátit eh, agendu objevového hospodářství dále do výboru pro účely interinstitucionálního jednání podle pravidla 69. Vyjednávací tým eh, bude mít svého předsedu, kterým bude předseda a samozřejmě budou tam zpravodaj, stínové zpravodajové, jako vždycky. Since there are some... A poněvadž tady máme problémy, s tím termínem 12 hodin pro pozměňovací návrhy, tak eh, asi vypadá to tak, že výbory výbory tedy dostávají přesný čas vždycky pro pozměňovací návrhy, tak aby elektronicky mm, tedy se poslali ty, ale standardní doba pro náš výbor je 11 hodin dnes v současnosti a jak jsem řekla i na koordinátořech, samozřejmě na lehavých případech můžete požádat a určitě sekretariát bude součinný a i když bude po 11, tak přijme ten váš návrh. Taky na intranetu. Nyní máme novou sekci, kde najdete eh, akty v přenesené působnosti a prováděcí akty, eh, samozřejmě, které se týkají našeho portfolia. A abyste mohli se k tomu dostat, eh, tak dostanete pokyny od sekretariátu e-mailem který dostanou všichni členové a poradci politických skupin. Dále připomínám, že veřejné slyšení Jury a Envy o odpovědnosti z titulu životního prostředí eh, 11.4. je to v 15.30, je to v kompetenci výboru Jury, tak apeluji na kolegy, aby se zúčastnili tohoto slyšení nebo tohoto, veřejného, tohoto společného zasedání. Potom ve svých filech máte zprávu cesty do agentury pro životní prostředí EEA Eh, tomu proběhlo. V listopadu předsedal tomu pan Faria a pokud vás zajímá, jaké jsou výstupy z této cesty, tak to můžete si přečíst. Eh, mus, bohužel musím oznámit, že důležitý tý, člen našeho týmu, pan Georgios Amanatidis, odejde Eh, ne, protože bychom ho chtěli, ne, že bychom si to přáli, ale je to kvůli rotační politice, kvůli politice rotace pracovníků v parlamentu, půjde do politického oddělení A a já mu chci za výbor poděkovat, že s námi pracoval na všech těch studiích, takže tento člen našeho týmu nás opouští a e, děkujeme, budete nám chybět zde. Tak to jsou důležitá sdělení, víceméně důležitá, tedy ne všechna stejně důležitá. A máme tlumočení e, do 21 jazyků a samozřejmě vše se vysílá na webu. Také i máme zde zápisy z našich schůzí 23. a 24. ledna. A um, vím, že to trvá určitou dobu vždycky, protože kvůli překladům, ano, možná na koordinátorech můžeme o tom mluvit, třeba jak bychom mohli zlepšit tu dobu, do které se zveřejňují ty zápisy. Pokud nebudou žádné námitky proti těmto zápisům, tak je budeme považovat za odsouhlasené. A tím jsem skončila s administrativními záležitostmi a přejdeme k legislativní práci. První mm, je to návrh do druhého čtení. Mm, je to zpráva Dame Wilmot eh, o tedy zdravotnických prostředcích harmonogram. Budeme hlasovat ve výboru Envy zítra a potom na plénu na první dubnové plenárce. To tež platí. Tedy pokud o harmonogram zítra, budeme hlasovat a opět první plenárka v Dubnu. To se bude týkat návrhu doporučení do druhého čtení o, eh, o eh, zdravotnických eh, prostředcích pro diagnozu in vitro. Zpráva pana Lízeho. To tež, Ne, ne, ne. Ne, to tež neplatí o pro další bod to ne, tady musíme počkat na druhé čtení. Takže přejdeme k dalšímu bodu, což je návrh doporučení zpráva Minamatské, o Minamatské umluvě o rtuti. Zde nejprve dám slovo zpravodaji panu Ekovi. Děkuji, paní předsedkyně. Co, mu, co k tomu mám ještě podotknout po té, co jsme minulý týden to odhlasovali na plénu? Jsem velice potěšen, že se nám podařilo tuto zprávu tak velice rychle dotáhnout do konce i s ohledem na skutečnost, že nám jde o to, aby ratifikace postupovala co možná nejrychleji. I když některé body mne příliš nepotěšily, co se týká této zprávy parlamentu. Já bych si bývala přát, aby to bylo bývalo ambicioznější, ale pro budoucnost, a to je to nejdůležitější, je zásadní toto. Pomocí minamackého procesu máme možnost v budoucnu učinit velice důležitý krok tím směrem, že rtuť budeme dále redukovat a to v mnoha oblastech. Všichni víme, jak eh, toxická rtuť je, jak jedovatá. A proto je třeba rychle rozhodnout. Takže já vítám toto rychlé rozhodnutí, tento rychlý proces. Na podzim budeme mít v Ženevě následnou konferenci a můžeme pouze doufat, že minamatský proces bude mít dobrý dopad na veškeré signatáře dohody, že tedy na všechny státy, které podepsaly i na státy EU, vyvine minamanský proces ještě větší nátlak v tom smyslu, aby v budoucnosti ještě usilovněji se snažili o redukování rtuti ve všech oblastech, ve kterých se používá. Jde v neposlední řadě také o to, aby veškerá místa, která jsou nyní znečištěná rtutí, byla správně dekontaminována, abychom i nadále redukovali používání zubního amalgámu a tak dále. Já Vidím tento proces momentálně velice pozitivně, vítám to a těším se na to, jak se to bude vyvíjet v budoucnosti. Děkuji. Děkuji. A teď stínový zpravodajové. Za EPP je tady někdo, kdo by si chtěl vzít slovo za EPP k tomuto tématu, protože jste pana Danténa nevidím. Pana Pauličiho také nevidím, no, nevidím. Někdo jiný za něj chce mluvit? Paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Pauluči, Pauluči nedorazil, ale eh, eh, rád by vám něco sdělil. Je spokojen, že minulý týden na plénu jsme drtivou většinou odsouhlasili provizorní dohodu o novém nařízení o rtuti, což nabíde brzy účinnosti a tímto bude eh, splňovat legislativa požadavky minimatické úmluvy, v podstatě ta první mezinárodně závazná úmluva, která stanovuje cíle ohledně eh, rtuti, což je jeden z nejbezpečnějších látek, která znečišťuje a škodí zdraví a životnímu prostředí a proto je třeba rychle postupovat směrem k ratifikaci této úmluvy. A mm, to znamená, že Evropská unie bude muset se zúčastnit první konference, která se bude konat eh, 25. září tohoto roku v Ženevě. Vítáme návrh zpravodaje, aby par, že parlament vyjádřil souhlas s ratifikací, což tedy podpoříme také zítra. Děkuji a za EKR. Nikdo za ALDE, zelení. Pan Pedicini není tady. Paní Dornáno odešla. No dobře, takže ještě někdo jiný, kdokoliv jiný, kdo by se chtěl vyjádřit k tématu Minamatské umluvy? Nikdo. Takže to znamená, všichni mají jasno. Ano. A obracím se na komisi. Máte slovo. Um, vážení členové výboru NB, děkuji vám za vaše laskavá slova. Komise vítá doporučení zpravodaje pana EK Evropský parlament by měl eh, dát souhlas s ratifikací minimatské úmluvy o rtuti. Evropská unie a členské státy a jejich ratifikace zajistí rychlý vstup v platnost a spustí eh, kroky při největších emitentů rtuti, což sníží znečištění rtutí. Bude to dobré především pro občany EU, protože 40 až 80 rtuti ukládané v EU pochází z jiných částí světa. Ehm, zajištění participace EU s plnými hlasovacími právy na první konference stran, která je plánovaná na konec září, k ratifikaci musí dojít do 24.6. Komise si je vědoma, že ne všechny členské státy dokončí své národní ratifikační postupy, nicméně EU si nemůže dovolit odložit ratifikaci a vstup v platnost úmluvy. Masivní podpora plénu um, Eh, nařízení Evropy znamená, že EU musí pokračovat ve své vedoucí roli směrem k ekonomice bez rtuti. To eh, tím půjde příkladem našim mezinárodním partnerům. Děkuji. Děkuji. Uh, Ještě jednou se ptám, jestli se někdo další hlásí o slovo. Ne? Pak dám slovo zpátky panu Ekovi. Pan Ek? To je kde, GMO? Ne. Minamat. Minamatská umluva. To jste nikdy neslyšel o tom? To byl ten předchozí bod. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel nebylo příliš mnoho vystoupení k tomuto tématu, ale myslím si, že můžeme říci, že všichni, co se týče zprávy a také s ohledem na ratifikaci, se shodneme v tom, že je důležité, aby Evropská unie ratifikovala, aby Evropská unie se ujala vůdčí role ve snahách o redukci rtutě a aby se takto chovala i v budoucnu. My v Evropě bychom měli vyslat jasný signál v tom smyslu, že pro nás je ekologie velice důležitá. Politika životního prostředí je totiž také společenskou politikou a je nutné společenskou politiku chápat i s touto důležitou odpovědností. Jsme to, dlužíme to naší planetě, dlužíme to zdraví zvířat a lidí. A myslím si, že jsme takto na dobré cestě. Já jsem skutečně měla radost, že to na plénu bylo přijato tak velkou většinou a nyní ta cesta je tedy otevřená před námi a podíváme se, co vše nám přinese budoucnost. A já si myslím, že to bude pozitivní. Děkuji. Děkuji, pane Ek chcete, pokud chcete, budete chtít reagovat následně, tak vám dám slovo, paní Dváse. Já jsem ehm, k tomu textu, o kterém jsme hlasovali, ehm, který ehm, hlasován parlament 17. března. Co se týče ratifikace Minamatské úmluvy, vy víte, že v tuto chvíli Evropská unie 26 eh, členů podepsalo, neratifikovalo eh, matematickou umluvu o rtuti, která je v rámci programu OSM pro životní prostředí přijatého v říjnu 2013. V tuto chvíli 128 mm, eh, zemí podepsalo, ale 38 ratifikovalo mezi tím Čína USA, takže je třeba, aby 70 zemí to ratifikovalo, aby to mohlo stoupit v platnost. Je důležité, že eh, příští termín pro ratifikace je příští září v Ženevě. Klademe si otázku, zda Evropa ratifikuje úmluvu před tímto datem, aby vyslala jasný signál zbytku světa. To je tedy otázka, zda Evropa ratifikuje tuto úmluvu tedy členské státy, jestli se to podaří před kap v Ženevě. Tak to by byl jasný signál Evropské unie. Děkuji, pan Deanta. Přišel jako stínový zpravodaj Pepe, takže máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se. Já jsem byl v jiném výboru, který projednával jiné téma. Současně ta ratifikace Minamatské úmluvy, která byla podepsána v roce 2013. To byl výsledek prací, ve kterém se náš výbor angažoval více než rok m, mm, proti um, důsledkům znečištění rtutí. My jsme minulý týden přijali reálný, realistický text, to si můžeme, mm, s tím můžeme být spokojeni. Um, se týče evropského práva programu OSN boji proti znečištění rtutí. Domnívám se, že musíme jít příkladem, že rychlá ratifikace by nám umožnila sehrát ehm, nám Evropanům vedoucí roli na konferenci, která proběhne v září v Ženevě. My jsme mm, pracovali intenzivně na dosažení tohoto cíle, abychom byli přítomni na konferenci. Všechno je možné v tuto chvíli je, je třeba dělat co nejvíc a co nejrychleji. Dám slovo komisi, zda chce reagovat na tento komentář. Mm, že už jste si vzali slovo a vysvětlili toto. Ještě k té ratifikaci. Mm, kroky EU byly nutné aby členské státy mohly um, přejít k ratifikaci. Několik zemí již dokončilo své úkoly. My jsme, máme v tuto chvíli 38, 38 ratifikací, my potřebujeme 12, aby umluva mohla vstoupit v platnost. Máme signály, že z šest států jsou, je připraveno k brzké ratifikaci a z našich kontaktů s členskými státy dostáváme signály, že 6 až 7 států bude připraveno ratifikovat. Takže naše naděje je, že evropská ratifikace spustí vstup v platnost úmluvy a bude to takový velký třesk, velký efekt úspor nebo vlastně chrán, ochrany občanů světa před důsledky um, znečištění rtutí. Pane Ek? Ne, dobře, děkuji za vaši prezentaci. Tím uzavíráme bod číslo 7. Okay. Přejdeme k dalšímu bodu, To jsou GMO, kukuřice, produkty z geneticky modifikované kukuřice podle článku 1.6. Máme tady zpět zpravodajů. Jako první dostane slovo pan Bart Stes. Teď zvažujeme návrh usnesení. Já dám slovo panu Stásovi. Prosím. Um, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Společně s několika dalšími kolegyněmi a kolegy jsem eh, navrhl námitku, jde o e, geneticky modifikované druhy kukuřice. A pokud se texty pečlivě pročtete, tu žádost a e, to vyjádření komise v tom smyslu, že chce udělit povolení, tak vidíte, že jde o to vyhnout se jistým chorobám. E, samozřejmě se také jedná o produkty, které obsahují glyfosáty. EFSA v srpnu 2016 také vypracovalo jisté stanovisko, které skutečně je pozitivní, ale pokud si ho pečlivě pročtete, zjistíte, že pouze, že menšina, menšina pracovníků v EFSI má jiný návrh. Takže na EFSET není, nepanuje jednomyslenost. Co se týče tedy toho E, té žádosti o povolení, tady došlo k tomu, že ta firma ne, e, nezůstala toho původního návrhu, ale pak ho ještě rozšířila o dalších 20 subkombinací. Co je na tom problematické? Některé z těchto 20 subkombinací GMO e, dále v podstatě vůbec ještě neexistuje. Veškeré texty tam nebyly. Testy nebyly provedeny. A u takovéhoto typu kombinací také ve vědecké odborné literatuře nejsou žádné informace. EFSA říká, že od něch 20 subkombinací je stejně bezpečných jako ty vlastní produkty. Ale kdo sledoval konzultace v členských státech, ví, že padlo napadaly stovky kritických připomínek, zejména v tom smyslu, že chybí údaje, studie a také neexistují dodatečná data o tom, jaké dopady mají ty sub kombinace, dále jsou tam pochybení, nedostatky v testech, eh, v, reali, v reálu tam není jasně podloženo, jaký dopad na životní prostředí to má. A pak jeden z odborníků EFSI, který jsou v menšině, říká, že například u těchto 20 subkombinací nebyla dodána specifická data, že tedy žadatel neposkytl dostatek informací pro to, proč údaje nemá, proč informace a údaje neposkytl. To si můžete pročíst, jsou to body odůvodnění G, K a L, tam je to schrnuto. Což je tedy kontext, ve kterém se to celé odehrává. Dále glyfosofat, amonium, o tom se rovněž diskutovalo. Je to toxické, škodí to rozmnožování rostlin glyfosat, Tu diskusi jistě znáte. To je přípravek, který bohužel může být i nadále používán podle rozhodnutí AFSI z minulého týdne. Pak je zde postup stálého výboru členských států, který se k této věci již jednou sešel a pouze 10 z 28 členských států tam podpořilo návrh komise, to je tedy asi 38% evropského obyvatelstva, které je takto zastoupeno. A proto, kolegové, já jsme předložili tuto námitku ve které jsem uvádím jasné argumenty, zítra se o tom bude hlasovat. Myslím si, že veškeré argumenty jsem pečlivě uvedl v textu a prosím kolegyně a kolegy, aby tuto námitku pěti navrhovatelů podpořilo. Děkuji. Je to někdo ze spoluzpravodajů, kdo by si přál slovo? Nějaký ze spoluzpravodajů? Ne. Dobře, takže mám se stínové. Paní Ajuso, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně za EPP. Musím říci, že když jde o povolování, jak řekl zpravodaj, když jde o geneticky modifikované organismy, tak tady pro účely ingrediencí, přísad a potravin, tak hm, které se vyrábí z této kukuřice a hm, takže zde, ta, pokud o tuto námitku, tak tady jde o prováděcí akt, kde eh, komise plní ten svůj mandát a je třeba, abychom byli koherentní. Takže není zde důvod námitky. To je příklad zneužití, špatného používání tohoto nástroje, naší kompetence eh, v parlamentu. A tento návrh usnesení i eh, spochybňuje hodnocení EFSI v různých těch odstavcích, třeba konkrétně v odstavci 5 opírá se o minoritní názor některých panelistů. To znamená, zde v podstatě e, jeden názor by měl mít přednost před majoritním názorem. E, e, a když EFSA prováděla to hodnocení, tak to, ten menšinový názor neznamená, že by zde se to opíralo o konkrétní fakt. Jak jsme řekli již několikrát dříve, nemůžeme se Eh, nemůžeme něco odmítat jenom proto, že se nám to nelíbí. A zde i stanovisko je, tedy konečné stanovisko EFSA je příznivé. A potom se máme odstavce dalšího typu, které, se, které hovoří o glyfosátu. Glyfosátu také nemají smysl, protože to není povolení pro pěstování kukuřice, ale jde o e, používání tedy těch různých přísad, takže zde není to na e, správném místě vůbec e, hovořit o tomto, takže já si myslím, že bychom měli hlasovat proti mm, této námice. Nezávisle na tom, že někteří členové mé frakce mají na to svůj názor. Děkuji. Děkuji, paní Ajuso. Paní Grostet. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci trochu navázat na to, co řekla kolegyně Pilar Ayuso. Ano, my jsme desetkrát již diskutovali o tomto tématu, takže spíše bych se zamyslela na Eh, problémy formální než věcné, protože pokud jde o věcné problémy, tady nemám, co bych doplnila Pilar. Já jsem na tím, jak se šíří ten počet delegovaných a prováděcích aktů přijímaných komisí a experti členských států v podstatě nejsou pod naší kontrolou v tomto. Pokud jde o geneticky modifikované organismy, tady jde o standardní proceduru vyhodnocování rizik a to provádí agentura EFSA. Takže spíše je politování hodné, že ten postup námitky neustále se obchází pro účely politické strategie a znamená to, že neustále se eh, vlastně plní Eh, náš eh, výbor těmito námitkami a my vlastně jsme tady takovou, jaksi, takovou přechodnou stanicí pouze pro řešení těchto námitek a to přicházíme od důvěryhodnost. A pokud jde o eh, postup povolování OGM, tak my máme přece na to přesné prav, přesná pravidla. Evropská komise respektuje na základě základních analýz rizik, které provádí agentura EFSA. Eh, takže hm, by bylo dobré pořád již nespochybňovat eh, kvalitu EFSA a její eh, bezúhonost. A podle článku 106 hm, se tady, tak to v tomto konkrétním případě hm, ten, to v podstatě to je jenom další příklad, jak se obchází tady celý ten postup. A potom odstavec 2 článku 106 nařízení. Tam se stanoví, že kom, příslušný výbor může před, předložit parlamentu návrh usnesení, odůvodněný návrh, eh, kde se uvádí, že ten akt překračuje eh, exekutivní kompetence podle základního nařízení, anebo to není v souladu s eh, právem Unie z jiných důvodů. Takže zde takový, takováto námitka se opírá o dva důvody. Za prvé by se musela opírat, eh, že to není v souladu s unijním právem, nebo ne, se překročily kompetence, ale tady žádná ta podmínka není splněna, takže ta námitka je bezdůvodná. Já si myslím, že náš výbor by měl mít jasná pravidla, pokud jde o předkládání takových námitek, tak jak to mají již jiné parlamentní výbory. Já si myslím, že by to bylo dobré pro dobré fungování našeho výboru. Děkuji. Thank you very much, uh, Madam Grostat. I fully agree with you. I also have seen... Děkuji, paní Grostet, já s vámi plně souhlasím. Já bych, já překládám velký význam eh, cílům, které mají být podle pravidel. Um, někdy příliš znamená i méně. Já si velice cením vašeho návrhu, musíme to projednat na koordinátorech. Možná to všichni předáme kolegům. Uvidíme, zda najdeme lepší cestu. Jak řešit eh, s tato témata, takže děkuji za váš návrh. A nyní pan Parňo. Děkuji, vážení kolegové. Já si myslím pravý opak, než eh, toho, co bylo řečeno. Myslím, že toto je extrémně politické téma a že par- dělat jakože parlament eh, s tím obecným volebním právem se může vyjadřovat na toto téma v rámci mm, tohoto postupu, se mi zdá nejenom užitečné, ale je to také ochrana 500 eh, milionů Evropanů, když eh, všichni mm, si litují tady špatné image Evropské unie u našich občanů, tak je to právě proto, že nebyla odvaha na něco eh, upozornit, co nebylo, mm, co se nelíbilo některému průmyslu a image, eh, je to třeba, aby image naší instituce byla lepší, než jsme Je, nejsou jenom nacionalisty a antievropané, kteří eh, mm, v evropských volbách mm, v roce 2014 to udělali. Já eh, eh, vzhledem ke kolegu, takže eh, zastupuji kolegu, který tady nemohl být, který mě požádal, abych intervenoval jeho jménem, pan Balas. Jak víte, tak řada skupin sleduje komitologii, aby bylo respektováno naše hlasování, co se týče geneticky modifikovaných organismů. Jde o to obrátit se proti eh, prováděcímu předpisu některých produktů, eh, určitých variant kukuřice, eh, mm, vůči glyfosinatu, glyfosátu, Sanjeta, kteří podali žádost o uvedení na trh produktů, krmy, které obsahují Eh, kukuřici BTO G21. Je třeba to přesně říci, to, co děláme zde eh, eh, ve výboru pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost potravin. Mm, mm, schvalování variant, kde nebyly dodány všechny informace, stanoví, že žádné specifické údaje nad, eh, pro tyto eh, kombinace nebyly podány, nebyly eh, podáno dostatečné vysvětlení, proč chybí tyto údaje a proto mm, jsou potřeba pro dělení souhlasu. Takže to chtěl říct můj kolega Balas. E, nemohu dát kolegovi při více času, když tady ani není, e, takže se omlouvám, že jsem vás musela přerušit. Někdo další si přeje slovo? Kolik se hlásí? Paní Pětekainen. Děkuji. Máme tady dva eh, druhy rizik. Snadná rizika vidíme. Ehm, například, když eh, vstoupím do vozovky, tak mě může přejet auto. A někdo mě může pak uzdravit. Pak máme rizika, která jsou velice škodlivá a rizika, proti kterým se nemůžeme bránit. A já vás vyzývám, abyste si přečetli knihu Black Spawn, kterou napsal jeden z nejvýznačnějších vědců. Z GMO, endokrinními disruptory, to je takové tiché hnutí, jakási negativní loterie po delším období časovém. Nemůžete to zvrátit, nemůžete to změnit. A právě proto v mezinárodních umluvách máme preventiv, máme prevenci v oblasti ekologie a zdraví, veřejného zdraví. A tady bychom měli být velmi opatrní z hlediska GMO. U nás to okamžitě nezabije. Ale pokud ta rizika jsou e, taková, že je neznáme, pak se stane to, že uděláme velkou chybu. A proto jsou ty námitky velmi důležité. Nejsou to jenom technické věci, ehm, zda je příliš mnoho nebo příliš málo. Já bych to položila jinak. Možná komise přichází s příliš mnoha povoleními v této věci a to nás nutí jednat. Děkuji stále máme pravidla. Neříkám, že to není důležité, je to velmi důležité. Ale musíme se podívat, jaká jsou pravidla. Paní Gerling. Děkuji. Já chci upozornit kolegy, že podle komitologie Evropský parlament může namít, podat námitky jenom, když komise překročí své prováděcí pravomoci. Já respektuji eh, mm, přání kolegu vyjádřit pochybnosti, ale komise nepřekročila prováděcí pravomoci podle legislativy. A v té rezoluci není nic, co by mě přesvědčilo, že ano. Já to říkám eh, pokaždé, když máme tyto námitky vůči GMO, chci žádat právní službu, aby se vyjádřila k těmto aspektům, proč stále máme námitky, když nemáme k tomu důvody. Většina argumentů souvisí eh, s minoritními stanovisky FC, to jsou tedy, zdůrazňují minoritní a nereprezentuje to většinu našeho mandátu. Představuje to z definice menšinu. Přesto mám pocit, že většina eh, kolegů chce zastávat tento názor. Pomocí spolurozhodování jsme dali EFSA tento mandát, dali jsme komisi provádět pravomoci, pokud eh, tomu tak nebude, tak všechny eh, akty ve spolurozhodování budou spochybněny. Regulace GMO musí být založeny na vědeckých hodnocení a eh, příslušně schválené produkty by měly mít přístup na trh. Situace, která platí v Evropské unii, je respektována v celém světě jako exemplární. Chci trošičku varovat před některými formulicemi, Teďka říká, jaká jsou ta nezvratná rizika, že nás to hned nezabije. To je neuvěřitelné. To je dopad, a to má dopad, že nás to, je, to znamená, že nás to nakonec zabije. To je nezodpovědné, extrémně nezodpovědné. Není žádný důkaz, že GM produkty nás zabíjí. Jediné riziko je politické. Děkuji, paní Gerling. Paní Vas. Merci. Would you take it bilaterally, Hello. <laughs> Madame Rivas. <laughs> Merci. Bon, alors, moi, je suis un peu surprise. Já jsem překvapená, že tady spochybňujete námitku, protože v podstatě tady je to přece pravomoc poslanců a kdybychom neměli tyto, tuto možnost námitek, tak bychom nemohli spochybňovat činnost komise, co ona dělá tedy s pěstováním GMO Eh, tak jak citoval kolega Parňo. A ten fakt, že EFSA také vydala pozitivní stanovisko. Vy víte, jak je kritizována EFSA, protože tam eh, je to prošpikované konflikty zájmu. Například to jsme viděli u glyfosátu a nemáme ani studie. Já to mohu říci, my jsme požádali o 115, eh, máme 175 studií o glyfosátu, které nejsou zveřejněné, takže přece eh, jak se to může opírat o důvěrné publikace, které nejsou vůbec veřejné, to není možné. A takže tak, abyste měli o čem přemýšlet, k čemu to slouží, dávat povolení pěstovat GMO, které bude rezistentní na glyfosáty, ale podívejte se, co teď právě vyšlo. Eh, eh, eh, v Monsalto Paper. Tady jsou zemědělci, kteří mají rakovinu, rakovinu prsu a kteří podali žalobu na Monsalto a takže, aby jim zaplatili 250 stránek, bylo zveřejněno, bylo deklasifikováno, tam zjišťujeme, že Monsalto zaplatila někomu, ano, James Perry, velký eh, specialista na glyfosáty, a ten má asi 300 publikací a tam zmiňuje, že glyfosát eh, vyprovokoval mutace. A samozřejmě Monsanto udělalo všechno, aby ten vědec eh, ale zveřejnil jiné informace. On řekl, ne, prostě věda je věda, vy tady mluvíte o vědě, já jsem vědkyně. Takže věda ta přece se opírá o studie, dělá studie a vlastně takto zcela se spochybňuje, co řekla EFSA, i se zcela spochybňuje činnost EKA, protože teď nejde pouze o disruptory, ale také jde o karcerogenní a mutagenní látky. Když mi říkáte, no EFSA vydala pozitivní stanovisko a komise se to održela, no to přece mohu spochybnit. Mohu spochybnit kvalitní stanovisko, kvalitu stanoviska EFSA. Já, je, proč máme mít tu námitku? No, protože i členské státy ne, mezi sebou nesouhlasí. Třeba poslední zasedání expertního výboru, tam 10 členských států bylo ochotno mm, povolit tuto látku, ale 13 bylo proti. Takže to není pouze pozice parlamentu, ale tak, jo, eh, poslanců, ale řady členských států. Prostě my nechceme GMO, které bude rezistentní na glyfosát, protože glyfosát pravděpodobně karcerogenní látkou a to je stejně k ničemu. Prosím, dvě minuty dotržujte, aby ostatní měli možnost promluvit ještě někdo. Z členů se chce vyjádřit. Grosset? Grostet ještě? Ne, jenom... Ano, to je pořád stejná diskuze na to citlivé téma, tedy GMO, ale nicméně bych chtěla, abychom mm, byli rozumní díky GMO jsme i našli určité léky, které jsou nezbytné, takže nesmíme systematicky odsuzovat všechny GMO. To je velice vážná věc. A já to tady chci pořád připomínat. E, a když budeme třeba nakrmit miliardy lidí na planetě, no tak e, asi mm, to, mm, k tomu ty GMO budou užitečné. Děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit? Ne. Takže se obracím na komisi. Taky ne. Ano, paní předsedkyně, děkuji, děkuji za to, že komisi jste dala slovo. Samozřejmě jsme si s velkým zájmem vyslechli všechny připomínky a možná velice stručně eh, řeknu, jak mm, hlavní mm, prvky toho povolení. Za prvé, já mm, musím zdůrazňovat, že komise se, že tedy respektovala veškeré postupy podle legislativy GMO a EFSA vydala eh, tedy komplexní hodnocení dopadu a na zdraví eh, lidí, zvířat a životního prostředí. Samozřejmě členské státy mají možnost se vyjádřit k hodnocení rizik a EFSA se vyjádřila k těm připomínkám již a EFSA také vyjádřila, vysvětlila své stanovisko na zasedání stáleho výboru. V souladu s nařízením v souladu s nařízením 1829-2003, což je nařízení, které povoluje GMFO pro krmiva, také i veřejnost se k tomu vyjádřila a EFSA vyhodnotila příspěvky a žádné nové důkazy nebyly předloženy, které by spochybnili pozitivní stanovisko tohoto výrobku. A takže na tomto základě komise musí navrhnout eh, návrh povolení tohoto, eh, této, eh, pro tohoto produktu v souladu s cílem nařízení, což je zachovat bezpečnost a vysokou míru ochrany života lidí, zvířat a životního prostředí a zájmu spotřebitele. Rozhodnutí bylo odsouhlaseno 27. ledna a jak víte, mm, žádné stanovisko nebylo pro, ani proti a není povinností komisí tedy dále pokračovat. A teď konkrétně ty vědecké podklady, ten pas panel EFSA využil velice eh, fundovaný přístup a dospěl k závěru, že 20, všech 20 podkombinací této kukuřice neznamenají problém s bezpečností a tyto podklady vycházely z eh, konkrétních údajů eh, těch hm, pěti tedy prvků, které eh, tedy, ze eh, kterých se skládá tento výrobek, včetně hm, zvážili ty různé podkombinace. Ano, takže EFSA to detailně vyhodnotila na základě důkazů. Teď pokud jde o ty připomínky k pesticidům, tak zde nezapomínejme, že povolení pesticidů to je upraveno v příslušné legislativě o pesticidech a samozřejmě mhm, podle toho, jak ta legislativa o pesticidech schvaluje či neschvaluje eh, daný pesticid, tak výrobky, které se uvádí na trh, musí respektovat maximálně reziduální hodnoty. Třeba specifický pesticid je povolen, dejme tomu, a ten výsledný výrobek musí respektovat reziduální úrovně toho pesticidu, které e, jsou povoleny v daném produktu. Tato kukuřice se nepěstuje v Evropě, dováží se jako tedy potravina, jako krmivo. To znamená, že musí se respektovat maximálně reziduální e, hodnoty pro daný pesticid a pokud do budoucna se změní ty reziduální hodnoty, tak potom samozřejmě tato modifikovaná kukuřace také musí to respektovat. Takže to je velice důležité, udělat si zde rozdíl mezi GMO, legislativu GMO a legislativu o pesticidech, když v praxi tato kukuřice modifikovaná musí respektovat tyto reziduální hodnoty. A samozřejmě vyslechla jsem si veškeré připomínky, které zazněly ale musíme zdůrazňovat, že komise respektovala veškeré procesní náležitosti a asi bych těžko mohla akceptovat, že jsme překročili nějaké kompetence pravomoce, protože k tomu nedošlo. Respektovali jsme všechny kroky, EFSA vydala detailní stanovisko k této kukuřici a komise eh, plní své závazky. Děkuji za pozornost a doufám, že chápete, proč tento návrh povolení je odůvodněný na základě vědeckých podkladů a důkazů, které eh, jaksi jsou eh, neprůstřelné a eh, takže všechny kroky naše jsou legální. Děkuji. We vote on this tomorrow and in plenary in Budeme o tom hlasovat zítra a pak v plénu pr- prvním um, pl- eh, dubnovém zasedání. Další téma. Vidím, že někdo přišel. Um, tak to asi bude zajímavé. Dal, nějaké další námitka a nyní je to Triton X, X100 a dám slovo uh, paní Gerling jako zpravodajce. Děkuji. Tato námitka je jiná než ta minulá v tom, že je to založeno na našem právu dát námitku spíše než přání něco říci. Je to mm, přenesené pravomoci, máme um, povinnost to zvážit. Já jsem měla námitku proti návrhu přenesené pravomoci, eh, protože to, mm, protože to přichází z farmaceutického sektoru. Především je tady předpoklad, že všechny látky této příloze jsou toxické. Realita je často složitější. Není to eh, o jejich vlastnostech inherentních, ale jak se používají. Pokud se používají v přírodních vědách, tak mají eh, prospěch pro veřejné zdraví. Je to, eh, deaktivuje eh, viry, odstraňuje proteinové nečistoty a díky tomu jsou léky bezpečné mm, Využívání je e, uvedeno v, v Evropské agentuře pro léky, používá se to v léčbě rakoviny, diabetu, vakcínách, krevním plazmatu, diagnostické lékařské zařízení a ten seznam pokračuje dál. Věřím, že v tom, tento kontext je důležitý pro kolegy, když um, zvažujeme ty námitky. Nemyslím, že návrh uh, Komise, jak si nyní stojí, obsahuje dostatečné záruky pro využívání v přírodních vědách. Nemyslím, že komise může nabídnout tyto námitky, protože neprovedla hodnocení dopadu nebo analýzu eh, pro mm, tento obor přírodních věd. Jeden z hlavních eh, mých problémů je délka autorizace. Není tam předepsané maximální období. Kolegové jistě řeknou, že teoreticky je to možné, ale zkušenosti ukazují, že je tady de facto maximum 12 let, které platí. Autorizace na 12 let nezohledňuje životní cyklus léčiv. Klinické testy mm, samotné mohou trvat 15 let a firmy, které používají Triton, tak e, či, mají před sebou autorizaci, která ani nepokryje plný životní cyklus svých produktů, což vyvolává otázky životaschopnosti schopnosti Eh, výroby EU daných produktů. Chci upozornit na řadu nekonsistentností v eh, přístupu komise výjimky autorizace látek mm, používaných v léčivých v léčivech a nikoli výroby léčiv. Eh, přítomnost tritonu v konečných výrobcích je vyloučena, ale během výroby ne to se mi zdá nelogické. Zajímal by mě názor komise. Mám také další problém. Eh, komise doposud eh, nepřišla s eh, přístupem specifickému mm, znečištění farmaceutickými produkty. Komise schváluje použití mm, či využívání tritonu nejsou důkazy, že úroveň mm, eh, úniků způsobuje ekologické znečištění a neovlivní to produkty, které využívají triton. Vlastně to jenom eh, vlastně mm, mm, i nadále se ten produkt VU e bude používat. Takže přístup komise neřeší eh, tyto závažné problémy. Je to nepřiměřené proto a neplní cíle. Dále přidává 11 dalších látek do um, přílohy 14. politování hodné. Um, bylo rozhodnutí my se spojit tyto látky dohromady. Um, nebránilo to ničemu v minulosti, uh, například co se týče zdravotních eh, tvrzení hledně kofeinu, což mělo stejný efekt, jak se spojení s jinými já se těším na reakci komise. Děkuji. Nyní dám slovo kolegům. Začnou stínoví zpravodajové a jejich zástupce paní Grostet. Děkuji. Já to chci vstoupit jménem svého kolegy, na to, který tady není, Knudlup. Já mm, nejsem proti těm záměrům, chci říci, že tentokrát je to skutečně oprávněná námitka, protože se mi zdá, že příloha 14 REACH, co se týče předběžné autorizace, kde je, je součástí je Triton X, tak je to chyba, co se týče veřejného zdraví. To je i názor kolegyně paní Gerling eh, vysvětla, že se to používá ve výrobě různých léčiv. A mm, eh, co se týče deaktivizace virů, eh, je to mm, schváleno Evropskou agenturou. Pokud to dáme na seznam autorizace REACH, tak to může být mít smysl, když to mm, látku použijeme v jiných postupech průmyslových, například Narvy a podobně, ale bude to škodlivé pro biotechnologický sektor. I pokud toto rozhodnutí nepovede k zákazu těchto látek, tak to bude ehm, předmětem e, časově omezené předběžné autorizace, což může zkomplikovat reálně postup a e, vyvolat velkou právní nejistotu pro podniky e, v tomto oboru. Když se podíváme na cyklus vývoje léčiv, je dlouhý, jsou tam, je tam řada regulačních povinností a mm, tato nejistota bude mm, souviset s autorizací Tritonu X a um, změní to postup výroby některých léčiv, pro které neexistuje riziko veřejného zdraví a může to vést ke stažení z trhu některých produktů, které jsou však nezbytné. A proto je tady skutečné riziko pro veřejné zdraví. Já tedy podporuji postoj paní Gerling, co eh, mi kolegové, a to tedy chci říct můj kolega, za kterého jsem si vzal slovo. Děkuji moc. Děkuji. My eh, tady jednáme o možnosti z, um, začlenění těchto látek do přílohy 14 REACH. Mezi látkami, které eh, se označují jako Triton X, používá se v lékařských zařízení klinické chemii, Ehm, jak bylo zmíněno velice pozitivně paní Gerling. Nicméně eh, tato ehm, skupina látek, ehm, která při své degradaci má nějaké které vlastnosti, například no, oktyl. Eh, eh, je to poměrně ošklivá chemikálie, která je toxická a zaslouží si Eh, uvedení v příloze 14, bez, bez pochyby. Triton X100, jeho využití může mít eh, závažné dopady na životní prostředí a dopad na řízení REACH endokrinních disruptorů, eh, které by neměly být uvádeny na trh a měly by mít vyňaty z autorizace. Návrh komise na přenesené pravomoci znamená začlenění 12 látek, které mají vysokou koncentraci, neměly by se používat, pokud nebude mm, podána žádost o autorizaci a nebude udělena. Neznamená to zákaz, ale jenom krok v procesu autorizace, jehož výsledkem je zákaz pouze, pokud nebude podána žádost o autorizaci. Pokud jsou ty námitky schváleny, tak všech 12 látek nebude začleněno v příloze 14 které byly prioritizovány pro začlenění do přílohy 14 nařízení 19 7 Evropské eh, agentury pro chemikálie z doporučení z 6. 2. 2014. Nemá smysl zablokovat začlenění všech 14 látek kvůli jedné problematické látce nemůže být udělen souhlas podle REACH. SND toto nepodpoří. Thank you very much. Um, I have on my list Madame Rivasi. Děkuji paní Rivasi. Mám ještě na seznamu ještě někdo, by si chtěl vzít slovo. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně. Tak pokud ne, uzavřu seznam a teď má slovo paní Rivasi. Tak teď máte slovo. Děkuji. Ano, já docela souhlasím s kolegou Pocem, protože vlastně je třeba se podívat, v čem je problém. Komise, já tady blahopřeji komisi, tak té chce zahrnout 12 e, e, látek do přílohy 14, které jsou velice e, obávané, které by měly být zaváděny na trh, včetně čtyř vtalátů. Návrh paní Gerling, pokud bude přijat, eh, to znamená pokud 12 Eh, látek nebude zakázáno. A když se podíváme na ty látky, no to je jednoduché. Tady je firma, která se nazývá Eli Lilly. Eh, ta eh, prodává Triton X100. X100, to není problém toho Tritonu tolik, ale jde o degradaci tohoto antivirka a v podstatě to se degraduje na kterooktifenol, což je endokrinní disruptor a takže to je problém toho distributora. A pokud budeme akceptovat námitku paní Gerlen, tak těch 12 látek, eh, které jsou velice obávané, tak eh, nebudou zakázané. Takže teď mi říkáte, no ale tato látka je velice důležitá pro výrobu eh, léků proti virozám, virovým onemocněním, ale takto laboratoř Eli ta bude moci dále ten triton dávat na trh, prodávat ho a ještě budeme 24 měsíců, aby mohli požádat o dokonce povolení, prodloužení povolení, takže to si může ta laboratoř udělat, eh, jak chce a v podstatě nebude to znamenat, že eh, těch 11 dalších bude zakázáno. A takže to my, co my chceme, aby těch 12 látek, které jsou problematické, aby bylo eliminováno těch 12 látek, protože jsou nebezpečné pro zdraví lidí. A pokud jedna laboratoř bude chtět vyvíjet tuto látku a má tuto molekulu, která ale je velice jaksi eh, problematická, protože tam je problém s tou degradací, tak ať si o to požádá. A tady kvůli jednomu výrobku chcete zabránit eliminaci 12 látek, které jsou velice problematické pro zdraví lidí, no to přece ta vaše námitka nemá smysl, nemá žádnou oporu nikde. Děkuji. A nyní se obracím na komisi. Děkuji. Paní předsedkyně, ano, takže abych zareagoval na argumenty paní Gerling Eh, na návrh usnesení. No, tak dovolte za prvé, abych rychle zmínil, že my tady nehovoříme o aktech přenesené působnosti, ale o e, nařízení, které musí být přijato eh, s dohledem parlamentu a na rozdíl toho, co řekla paní Gerling, povolení, ano, to tady to se týká těch vlastností těch látek nejprve, to je první věc a až když budeme rozhodovat o uvedení na přílohu 14, tak tady potom, až se o tom o to rozhoduje, takže Rýč hovoří o tom, že nejprve identifikace těch problematických látek a poté uvedení na přílohu, o tom se rozhoduje na základě jejich tedy eh, vlastních vlastností, mm, zabudovaných vlastností a potom komise podle toho rozděluje, že dá povolení nebo nedá. A e, takže mm, samozřejmě je třeba, aby bylo prokázáno, že, je to, mm, že to má své výhody k používání a že to, ty výhody jsou větší než rizika. Paní Gerling specificky se ptá, co si komise myslí o faktu, že látky, které jsou přítomné v těch e, lécích, jsou e, výmuty z povolení, ale třeba ten, ta látka jako Triton X100, která se také používají, tak ne. No, realita je taková, máme článek v Ríči, který říká, a, že mm, tady jsou výjimky látek, které e, zde e, e, ale ne ty, které se používají při výrobě. A potom máme další látky, které jsou na příloze 14, které jsou ve stejné situaci jako tato. To znamená několik so, e, rozpouštědel, které se používají při výrobě léku. A také ne, nakonec ne, se neobjeví v tom finálním výrobku toho léku. To ne, ale používají se při tom eh, procesu výroby, takže i zde buď dostali tedy to povolení a třeba <clears throat> i EKA vydala pozitivní stanovisko, aby je komise povolila. To nám ukazuje, že farmaceutický průmysl určitě je schopen eh, zvládnout celý ten proces, hm, požádat se o povolení. Délka schvalovacího řízení, jak řekla paní Gerling, to je, ano, hm, hm, relevantní, to souhlasíme s tím. 12 let, eh, které zde hovoří, o kterých hovoří paní Gerling, tak prozatím to je v podstatě jako takový trochu extrém, ale my, eh, eh, ale v podstatě podle předpisu žádné limitace nejsou, takže je možné i povolit eh, i látku na, s dobou revize, která je delší než 12 let, ale samozřejmě zde samozřejmě je třeba zdůvodnit, proč taková dlouhá doba. A zde máme i příklady různých hm, přípravků, které dostaly takovou delší dobu, a protože to u nich zrovna bylo hodné. A ještě chci opravit mm, jeden dojem, mm, který zde několikrát zazněl. Povolení jako takové není časově omezené. Udělí se a poté eh, mm, podlehá periodickým revizím. Ale eh, není, eh, jak si konečně, konečně, na tom není stanoveno. Argument ohledně nedostatečné předvídatelnosti a právní jistoty, jak řekla paní Krostet, No, všechny firmy ze všech sektorů, které podlehají, u látek, které podlehají povolení, tak eh, ano, to máte pravdu, to je možná ne, pro ně nepředvídatelné, ale komise se snaží zlečit eh, předvídatelnost, to, eh, to znamená zveřejňuje třeba, které látky případně se dostanou v budoucnu na seznam 14, tedy číslo 14, až tedy za jakou dobu, aby mohli se připravit na to a spolu s agenturou EKA mm, my se snažíme i mm, e, proto jasně předem stanovat, jaké budou ty doby té revize těch látek, abychom vnesli určitou jistotu, ta se zlepšila. A jak jsem řekl, i farmaceutický průmysl úspěšně již zvládá tento proces. A mm, potom to, co řekla paní Gerlink ještě, že zde není žádný žádná, žádná hodnocení rizik jak pro tento sektor, to je žádná. Takže ta alternativa mm, <clears throat> řízení rizik, s tou přišly německé orgány, protože to byl problém, protože to eh, nebylo obsaženo při, eh, v té dokumentaci pro účely registrace, ale potom my komise, my jsme zahájili několik veřejných eh, konzultací, připomínkových řízení a jasně jsme deklarovali, jak se to všechno má používat a mm, reagovali jsme na všechny argumenty průmyslu a uzavřeli jsme to tak, vzhledem k tomu, že ty tato látka se používá pro další účely, kde je to oprávněné, tak není důvod, aby, farmaceutický, aby to nešlo pro farmaceutický průmysl, protože mlíč má i malé možnosti udělovat výjimky pro konkrétní sektor, to je omezené. A podle mě ty podmínky nejsou tady splněny. Takže i kdybychom udělali to, co se požaduje v tomto usnesení, to znamená zastavili mm, nařízení, opět provedli analýzu Eh, hodnocení rizik, tak asi bychom dospěli stejně ke stejnému závěru jako teď. A poslední připomínka možná eh, k paní Rivazi. To tady nejde pouze o jednu firmu, která by používala tuto látku při výrobě. Ne, je jich několik, ale pokud jde o ty Eh, rozpouštěla, tak se si myslíme, že je to možné i v tomto případě eh, získat povolení a výhody, které zde se zmínili, které tato látka má, pokud jde o inaktivaci viru a tak dále, tak všechny ty argumenty je třeba vzít do úvahy, když se rozhoduje o udělení povolení a o délce eh, té revize, kdy tady má stát revize. Děkuji. Um, uh, Děkuji. Tímto uzavírám tuto diskusi. Hlasovat budeme zítra. Další bod je Sier. Máme tady návrh zprávy. Máme tady zpravodaje pana Lence, takže dostane okamžitě slovo, abych mohl prezentovat návrh zprávy. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za to, že dnes mohu zde představit svou zprávu o LULUCEF, což je tedy sektor půda a lesnictví v oblasti provádění pařížské dohody o ochraně klimatu. Jak jistě víte, Paříž přišla s velice ambiciozními cíly a zásadní je samozřejmě to, abychom tyto cíle nyní dokázali naplnit a zrealizovat ve všech sektorech. A dnes tedy hovoříme o oblasti LULCF, to znamená, že jde o využívání půdy a změny ve využívání půdy a lesnictví. Zde je třeba nestratit z naší pozornosti skutečnost, že Evropská unie ochrany klimatu vždy chtěla zaujímat vůdčí roli. A i nadále takto aktivně se chová. A proto je také důležité, abychom i v oblasti využívání půdy a lesnictví neměli dobré, dobrá opatření a dobré politiky. Já ve své zprávě jasně objasňuji, jaká je role lesnictví a využívání půdy této oblasti. Tento sektor samozřejmě je předmětem velkých očekávání, možností, výzev, zejména co se týče kvalitativních a kvantitativních požadavků na výrobce potravin a eh, dřevěných výrobků. Rovněž je jasné, že trvalé udržitelné hospodářství bude mít pozitivní vliv, či může mít pozitivní vliv na výnosy a tento sektor skutečně v sobě skrývá obrovský potenciál, co se týče zachycování a skladování CO2 a je zároveň velice citlivý. Eh, můžeme si, že je také první obětí klimatických změn či jejich dopadů. Tyto dopady se velice rychle projeví zejména na lesy a půdy. Co se týče potenciálu snižování CO2, abychom ho mohli plně využít, tak eh, je třeba se podívat na celkové emise, které může přijmout lesnictví a půda, to je asi 9%. A podle mne tento sektor je sektor, které bychom si měli více vážit a měli bychom mu dát jistý lepší podnět pro to, aby mohl produktovat více kreditů CO2. Ty cíle, kterých, o které snažíme v rámci LUCEF a v rámci sní, stílení zátěže. Toto vše je, myslím, velice dobrý nástroj. I ty kredity jsou dobré, nejsou automatické, musí si je velice tvrdě zasloužit a velice tvrdě na to musí pracovat. A proto si myslím, že tento přístup je přístup, který potom musí být nějakým způsobem zohledněn a odměněn. České státy se eh, zavázala, že po roce 2020, kdy vyprší kyotský protokol, eh, budou dodržovat tu takzvanou no debit, to takzvané no debit pravidlo, že budou tedy nadále dodržovat. A já jsem velice rád, že to bylo takto rozhodnuto a že nyní vytváříme nový samostatný pilíř eh, a integrujeme ho do evropské energetické a klimatické politiky. Tento pilíř bude platit do roku 2030, podle mne má velice důležitou úlohu i to, jak budeme trvale obhospodářovávat naše lesy. Víme, že eh, právě rostoucí lesy zachycují CO2. Tady je důležité, abychom projektovali suroviny, které budou šetrné vůči životnímu prostředí a lesům a aby tyto produkty nahradily eh, produkty, které jsou velice náročné, co se týče energii. Pokud si chceme uchovat lesy, tento obrovský potenciál, Můžeme toho dosáhnout pouze eh, prostřednictvím rájemné kooperaci mezi státy. Nemůžeme nějakým způsobem tady jednat proti sobě. Klimatické změny budou mít dopady na růst lesů, na možnost zalesňování, toto vše je třeba zohlednit. A nyní možná pouze několik konkrétních návrhů a pozměňovacích návrhů, které uvádím ve své zprávě. Zejména se bude jednat o stanovení té takzvaného lesnické reference pro lesy, otázce, jak bude vypočítávána. A já tady navrhuji nové období, od roku 2000 do roku 2012. Koordinace vzala období 1999 až 2009. Já tedy jdu jaksi směrem ke konci první periody Kyotského protokolu. Přibližuje se, te, přibližují se tedy současné situaci více než komise a myslím si, že i v praxi to bude pak lépe proveditelné. Zejména navrhuji, abychom u té reference pro lesy až ji budeme stanovovat, abychom zvolili třístupňový model, který zjednodu, pokud řeknu zjednodušeně, který poněkud zatlačí zpět eh, roli komise, nebo ji tak poněkud trochu omezí a komise eh, se musí dohodnout s členskými státy, pokud jde právě o stanovování těchto referencí pro lesy. A další téma, to je hospodaření lesů, tedy lesnické hospodářství. Tady si myslím, že ten takzvaný cap je 3,5%. Co to tedy je? To je právě to, kolik kreditů nakonec bude připočteno. Toto, myslím, by mělo být, je dává příliš málo flexibility, zejména pro členské státy, které mají mnoho lesů. A proto já jsem to procento zdvojnásobil, dostávám se tedy na 7%, což zohlední potřeby zemí, jako je například Švédsko či Finsko a poskytne jim o trochu více flexibility. A nakonec ještě téma zalesňování. Zde si myslím, že je důležité, abychom ty kredity v této oblasti vždy poskytovaly na 20 let a pouze v dobře odůvodněných výjimečných situacích prodloužili tuto dobu na maximálně 30 let. Myslím si, že mezinárodní úpravy, co se týče ochrany klimatu, tady musí být naší vodící linií. Podle mne Evropská unie by v žádném případě neměla spadnout pod tedy tyto hodnoty po to vodítko mezinárodní. To je z mé strany vše, to byly ty nejdůležitější body. Těším se na komentáře od stínových zpravodajů a dalších kolegů a těším se zejména na spolupráci s kolegyněmi a kolegy na výboru Agri, a také Deve. A budu se snažit potom v důsledku nebo po našem poradním procesu zohlednit i jejich pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát. A nyní stínový zpravodajové. Děkuji. Jak dlouho mohu mluvit? Abych nemluvil příliš dlouho. Teď máte dost času. Myslím, že bychom neměli podceňovat, jak důležitá součástí té skládačky je LULUCF, nařízení LULUCF v souvislosti s klimatickou změnou. Máme tady příležitost přispět k širším procesům řešení klimatické změny. Um, ehm, Spravodaj ehm, um, ehm, prezentoval vynikající základ, užitečný pro um, diskuse, které jsme měli, myslím, že v té první fázi Ehm, stínové, stínový zpravodaj byl v kontaktu se zpravodajem, to proběhlo velmi úspěšně na konkrétnější úrovni z hlediska S&D jedna z ehm, věcí, které, které chceme dosáhnout ehm, v rámci Lulu CF, je situace, kdy bude kvalitní mm, vykazování. To je hlavní věc, které chceme dosáhnout z hlediska SND. Druhá věc, ehm, základ pro měření. Jak řekl Norbert, je tady návrh komise, má jiný časový rámec navržený ve svém návrhu. Z naší strany my eh, nechceme zacházet dál než um, datum, než to bude z roku 2009. To, co komise navrhuje, je správné. Pokud půjdete za 2009, je to problém. A to proto, že tehdy byla vypracována směrnice obnovitelných energií, ty se věci změnily, proto není vhodné z hlediska SND zacházet dál, než je 2000, 2009. Bylo specificky zvoleno jako konečné důvod, proč to bylo 2009 eh, jako konečné období pro účetní období, protože byla zavedena směrnice obnovitelných energií a začal, to změnilo způsob fun- fungování. Takže to je jedna věc, kdy si myslíme, hm, to chceme omezit. Další hm, věc, my eh, příliš nechceme hm, dávat pobídky dlouhodobém využívání dřevěných produktů. Materiál jako je tento. To je laminované dřevo, má strukturální sílu oceli a betonu. Je to produkt, který bude eh, revolucionizovat v stavebnictví v příštích pěti až deseti letech. Firmy, které tento materiál produkují, především v Německu a Rakousku, Eh, zažili 25% nárůst prodejů. To je materiál budoucnosti a legislativa LULUCF musí dát pobídky na využívání kroslaminovaného eh, eh, dřeva. Mm, podobně to zachycuje karbon jako lesy, je to náhrada velice energeticky náročné karbonově náročné ocely a betonu. Takže pobídky pro dřevěné produkty si přejeme v legislativě LULU-CF. Mm, procento mm, vlastně stahování se lesu, to bude velká debata o tom. Komise navrhuje 3,5%. My si myslíme, že to je rozumný návrh. Pan Linz navrhuje 7 my preferujeme nižší číslo, co navrhla komise. Když se vrátím k úvodu, k mm, vykazování a účetnictví, je 3,5% nebo 7%, ať je to cokoliv. To není politický diktát, mm, diktování jednotlivým zemím. Neříká to Finsku nebo Lotyšsku nebo Rakousku nebo jakékoliv jiné zemi, jaká by měla vypadat jejich politika, ale říká to, že potřebujeme jednotný účetní systém, který by platil pro všechny mm, státy, aby to mohli srovnávat. Z mé návštěvy Finska si nemyslím, že Finsko se má za něco stydět. Naopak, dělají spoustu vynikajících věcí. A pokud eh, přijdou s něčím na jednom konci spektra, tak musí vysvětlit, proč jsou na jedném konci z hlediska evropského průměru. Vlastně mají štěstí, že 80% jejich území je pokryto stromy, to je vynikající zdroj. Takže kácení um, dřeva E, samozřejmě je e, vyšší než například e, země jako je Malta, kde žádné stromy nejsou. Je možné, aby Finsko a Švédsko vysvětlili, proč vypadají jinak než evropské země. Myslím, že to je dobré, dobré vysvětlení. Není se třeba obávat toho jasného účetního systému, které chceme. A co se týče návrhu ohledně sdílení úsilí a nařízení. SND chce dát pozměňovací návrh k CF k povinném eh, vykazování mokřen, především eh, rašelinišť. Mám, my chceme mm, jak si zohlednit, že eh, stromy sekvestrují karbon, ale nesmíme zdrušit toho, ztratit ze zřetel toho, že rašeliniště jsou ještě lepší v této oblasti jsou vlastně vynikající. Je více karbonu se zachycuje v našich v severním Irsku než ve všech lesích ve Francii, Německu a Británii dohromady. Proto jsou rašeliniště tak významná pro absorpci karbonu. A my musíme zajistit, že tyto rašeliniště, které máme, že o ně budeme pečovat. Pokud budou poškozeny, musí se opravit. A v mm, minulosti tam, kde jsme sázeli stromy v rašeliništích, když jsme je pokáceli, tak jsme to restaurovali. A to přesně je potřeba. Nesmí nastat situace, kdy eh, eh, mm, nasázíme stromy v rašeliništích, tak eh, právě tam LULU CF legislativa musí zajistit, aby k tomu nedocházela. Děkuji. další stínový zpravodaj je paní Višněvská, která tady není. Pan Pika budem mluvit za ní. Děkuji. Paní kolegyně nemohla přijít, takže poslala několik komentářů, na které chce upozornit, co se týče zprávy k Lulu CF. Já chci začít tím, že poděkuji panu Lencovi za jeho zprávu. Myslím, že jde správným směrem. Když je tady několik prvků, které je třeba posílit, jeden z nich je jeden z hlavních komentářů se týká různých kategorií, které mm, tvoří LULU-CF a jak to řešit v kontextu TS. Toto je všechno stanoveno v tom nařízení. My bychom se na to ale raději podívali podrobněji. Pak je tady, jsou tady referenční úrovně vlastnictví vyčtování role členských zemí v této oblasti, to je třeba posílit na úrovni členských zemí. Ruská politika by neměla zasahovat eh, do tohoto sektoru, především co se týče rozdělení pravomocí. Pak je tady procento, mm, které souvisí s tím, že by se to mělo navyšovat nebo ne. Pokud se budeme držet těch limitů v tom návrhu, tak nemyslím, že to povede nutně k mm, mm, dané zprávě lesu, nebude to nutně v duchu pařížské dohody. Já bych doufal, že můžeme zohlednit komentář paní Višněvské, které mi poslala. Děkuji, pan Torvalds. Děkuji. Bitten, weil ich ein bisschen... poprosit tlumočníky o um, um, omluvu, protože budu mluvit německy. Ani angličtina, ani němčina nejsou mojím, přitom mojí mateřštinou. Rád bych začal tím, se, bych eh, poděkoval kolegovi Linsovi. Jeho téma je velice technické. A pokud s ním nebudeme s tímto tématem zacházet opatrně, tak to může dopadnout jako v té pohádce o jeničce a maře, jeničkovi a mařence, že se ztratíme v lese. A proto to bylo tedy z mé strany ta takzvaně německá část. A pokračuji v angličtině. Já jsem rád, že tato zpráva hovoří o zlepšování manažerských eh, praktik, tedy hospodaření eh, s lesy, aby se snížily emise, ale tady máme velký problém. To znamená, za jakých okolností. Tady je otázka, zdali nedostatky týkající se emisních práv a sdílení úsilí, zda to, znamená, že Luciev je reziduální kategorie, a aby lesy tedy platily za ty nedostatky v tom sektoru třeba sdílení úsilí a tudíž musíme určitou flexibilitu v tom systému, protože tato rovnováha není správně nastavena podle nás. A v mé části světa se to pociťuje jako něco, kde Evropská unie opět přijde o body. Tady 3,5, tady mám problém. To je ten procentuální strop. Ten kolega Linz to zvyšuje na 7%. No, to může být určitá cesta, jak to řešit, ale my jsme se snažili zjistit, odkud, kde se vzal těch 3,5%. Ptali jsme se komise, ptali jsme se různých institucí a nedostali jsme jasnou odpověď. Zdá se, že těch 3,5%, že to jak si tak nějak se vytáhlo z klobouku jako číslo a asi to není dobrý způsob, jak stanovat procenta. Nástroje udržitelné hospodaření investe, investice do budoucna, Paul Brennan a já tady souhlasíme, když hovoříme o e, tedy těžbě v lese a to musíme mít jako samostatnou e, kategorii. Musíme šířit ty dobré postupy, hospodaření s lesy v dalších částech Evropy, protože víme, že eh, Linz a Brennan s tím také souhlasí, že eh, dobré hospodaření se vyplácí. Také i eh, se nám líbí, že se zde zdůrazňuje, že hospodaření je v kompetenci především členského státu a tudíž také podpoříme a máme problém nebo několik problémů mm, s těmi referenčními hodnotami. Když se podíváte do historie, tak ty referenční úrovně v podstatě se konstruovaly pro Finsko během období, kdy výroba Eh, klesla výroba eh, papíru pro tiskoviny, pro noviny, tedy od poloviny 90. let je to tedy strukturální problém, eh, takže se proto i snížilo kácení. Potom v 2005 a 2009 krize, to všechno ovlivnilo způsob, jak se vypočítávají ty referenční hodnoty, to vůbec se netýká toho, jak les funguje. Myslíme si, že musíme mít tady definici. definici toho, jak fungují lesy a ne jak funguje společnost. Obecně je to eh, dobrý základ a eh, zasedání v Baden-Badenu nás čeká, kde asi Evropská unie bude jediným velkým hráčem v této oblasti. A pokud se nezhostí své odpovědnosti, tak budeme asi eh, v takové situaci, že tedy Donald Trump bude vysílat ty své programy po tweetu a to bych nerad zažíval. Děkuji. Děkuji, pane Torvalci. Já jsem nepochopila. Vy jste řekl, proč jste říkal, že budete mluvit německy, to jsem nepochopila. A potom jste mluvil anglicky. No, to byl asi vtip, dobře, mně to nějak ne, nedošlo. No, dobře, ale dal jste si na čas. Děkuji, pan Fager. Děkuji. Já jsem přišel pozdě, já jsem byl na výboru Agri, a vy jste začali dřív s tím bodem. No, z pohledu poslanců, tak my hm, také i prosazujeme tyto věci v zemědělství eh, a ve společnosti v Irsku jako takové no a hm, většina hm, lidí souhlasí, že je třeba udělat něco s emisemi a se změnou klimatu a jedna z hlavních obav eh, je, že můžeme v Irsku zažít situaci, kde eh, ty rašeliny a svahy eh, mm, a svahy a podobně budou pokryty stromy a mm, především na jihu země a v podstatě a má se za to, že tím se vyřeší problém. Ale stran, druhá stránka mince, ať e, zde ta diskuze bude o tom, zdali skutečně, jak je to se tím uhlíkem, tak lesy, lesnictví v mé zemi v podstatě vytlačuje lidi z venkova, máte hektary, akry, a my tomu my počítáme na akry, tak kde jsou tedy stromy, stromy, ale žádní lidé. Takže pokud se dáme na tuto cestu, no tak doufejme, že se to zastaví snad, protože to nechápu, kam to všechno povede, ale v souvislosti s, rašelinami, s rašeliništi a mokřady, no já s tím souhlasím, s tou myšlenku je zahrnout, ale jenom bych chtěl upozornit na to, že by to mělo být na členských státech to udělat. A důvod, proč to říkám, je, že první věc, která se stane, když vy to zavedete jako povinnost, tak politici v podstatě eh, se budou vymlouvat, že do toho byli nuceni a nikdy se to stejně nestane, protože někoho do něčeho nutíte, tak to neudělá dobře. Já myslím, že by to mělo být na členských státech a zároveň eh, si myslím, že musíme něco s tím udělat. Ano, jedna oblast, kterou je třeba zvážit. Já jsem z oblasti, kde my eh, jsme tedy mm, my jsme eh, byli schopni tedy eh, zachránit naše rodiny a my víme, v čem jsou problémy, to znamená. They are invaluable, they are priceless. But when it comes... Ale když, když Eh, ale lidé eh, ti eh, jsou, bydlí ve svých domovech a prostě topí tam tím. A takže mm, Nemůžete jim říci, můžete, musíte vypadnout z těch vašich pozemků a nemůžete již používat a vytápět takto domy, takže ne. Takže my musíme říci, že nemůžeme Eh, v podstatě eh, eh, povolit, aby někteří tedy se obhažili a jiní zaplatili. Takže to je třeba vzít do úvahy. Děkuji. Thank you very much. Now, Mr. Javor. Děkuji, pan Javor. Thank you, Chair, and thank you for Mr. Linz for... Děkuji, děkuji panu Lencovi za zprávu. Samozřejmě, když hovoříme o regulaci iluziev, tak je třeba vzít i do úvahy že to je součást většího balíčku. S cílem je prosadit naše závazky podle pařížské dohody a splnit cíle, dlouhé dobé cíle do roku 2050. Takže v to není jak si samo, to není izolova, nepravidlo, to je součást většího balíčku a je třeba se na to podívat z pohledu, zda přispívá k dosažení našich dlouhodobých cílů, či nikoliv. A také je třeba se podívat na, eh, na, na, na to, jak to má dopad na konkrétní sektor či oblast. To se ne vždycky nutně týká, týká klimatu, ale třeba biodiverzity také, i zachování přírody a podobné úvahy je třeba vzít do úvahy když hovoříme o hospodaření s lesy, protože to, je, to, to jsou další otázky, jako zemědělská činnost, rašeliniště a podobně, jak řekli kolegové. V tomto kontextu. Já myslím, že původní návrh komise zveřejněný v červenci 2016 eh, eh, s novým pravidlem pro sektor, takže ten neukazuje, nevykazuje vysoký, vysoké ambice Eh, které potřebujeme, abychom splnili vůbec ty naše dlouhodobé eh, klimatické cíle. Já chápu mm, dobré záměry pana Lince, ale myslím si, že tady jsou pořád oblasti, co zlepšit v této zprávě a tak, aby byla efektivnější při plnění těchto cílů. A jako první krok, myslím si, že dlouhodobá perspektiva to tam chybí. A tady to není pouze na pár let dopředu, do roku 2030, ale do roku 2050. Dlouhodobá perspektiva, dlouhodobé cíle. Souhlasím mm, s poznámkou pana Brence, že původní referenční hodnoty mm, z roku 2009 jsou lepší a reflektují mm, lépe vývoj v lesnictví a nesouhlasím s návrhem pana Lince změnit to eh, tedy eh, v tomto mezidobí do roku 2012. Jsem i kritický vůči flexibilitě, pokud jde o sektory, které nespadají pod ETS. Já jsem zpravodajem výboru ITRE, takže hodně se tím zabývám a tady vidím problémy s navrhovanou flexibilitou, spěchali jsme flexibility, takže si myslím, že by se to mělo přehodnotit a nalézt ten správný kompromis. A komise chce zlepšit pravidla, eh, tedy výpočtu a eh, já si myslím, že ty kategorie by měly spadat eh, pod systém, který bude transparentní a bude tedy vypočítávat ty i emise a podobně tak, jak e, tedy z pohledu atmosféry. A nakonec je také důležité, aby ten návrh e, motivoval k udržitelnému používání biomasy a bioenergie a také, aby se vzala do úvahy, vzali do úvahy dopady na biodiverzitu, což má používání bioenergie. A samozřejmě předloužím pozměňovací návrhy a ještě jednou chci poděkovat zpravodaji. Děkuji. Thank you. And uh, the last uh, shadow to speak today is Madame... Děkuji. A poslední stínový zpravodaj paní Hany. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji za práci, mm, ale nicméně musím se vyjádřit eh, k tomu, co řekl před chvílí kolega Javor, poněvadž i přes tento návrh, eh, tak je třeba se na to podívat do toho balíčku opatření o eh, snižování eh, skleníkových plynů o 40 v Evropě. A takže zde ale mm, se nehovoří o žádném cíli zvyšování kapacity absorpce mm, emisí. Takže tady přece to jasně zjevně chybí. Komise není ambiciozní v tomto návrhu. A také proto, poněvadž UCF v Evropě přispívá k tomu, že máme 350 milionů tun eh, se absorbuje za rok, ale eh, má se to snížit, pardon, ty emise jsou 350 milionů a má se to snížit na 250 milionů, no, takže se to snižuje až do roku 2050 se to má snižovat, takže tady E, e, tedy v podstatě se bude snižovat e, možnost absorpce ze strany lesů právě kvůli tomu, že ty lesy se budou kácet kvůli biomase, kvůli bioenergetickým potřebám a takže se bude snižovat absorpce. A zde máme závazné cíle do roku 2030, 40, 50, jasné strategické ukazatele potřebujeme Mm, pro ty sektory, eh, pro tyto sektory, ale tam se stanoví, až Evropská unie bude revidovat eh, cíle eh, ve smyslu klimatické umluvy, tak tyto cíle ILUCF se budou vyšovat, posilovat. Dále, co nás zneklidňuje, tak to se týká aplikace flexibility Eh, která je zde spojená s eh, tímto nařízením a s effort sharing, jak jsme slyšeli, také proto, poněvadž aplikace této flexibility znamená, že se mimo 80% sníží mm, ty eh, emise Eh, ty škrty v těch emisích. 80% se sníží škrty v těch emisích do roku 2050, takže nebudou splněny ty naše cíle. Ten náš cíl snížit je o 40%. Z našeho pohledu mm, určitě je třeba eliminovat eh, tuto flexibilitu z té eh, 280 milionů těch eh, povolenek se eh, má mm, převést na cíle eh, z titulu effort sharing. Je třeba mít mm, striktnější pravidlo, aby mm, tyto povolenky pro absorpce, byly možné pouze pro ty státy, které nepoužily flexibilitu v oblasti cílů v kontextu effort sharing. Takže Tady to je situace, myslím si, pro tyto členské státy nekomfortní. A pokud jde o to, co řekli kolegové, je nutné přijmout cesta, eh, systém eh, pro všechny sektory a mm, kde se vezme pouze do, kde se vezme do úvahy eh, množství CO2 na základě referenčního roku, na základě referenčním. A také musím zopakovat, že je nutné aby to nařízení eh, bylo vyhodnoceno i na základě toho, jaké budou dopady na cíle zachování biodiverzity, mm, protože tady lze co kritizovat, to znamená v žádném případě není možné, aby zde vzniklo riziko, že, se, že budou podkopány tyto eh, cíle zachování biodiverzity. A závěrem i z mého pohledu je nutné posílit kritéria udržitelnosti biomasy pro účely energií, eh, aby se eh, skutečně jenom používaly ty praktiky, které budou snižovat emise CO2 a které zároveň budou efektivně využívat, energeticky využívat zdroje, jak řekl kolega Bren. Také mm, my je třeba, abychom co nejdříve přešli na používání přírodních materiálů, jako je dřevo i v oblasti stavebnictví. Ano, to je přece velká výhoda, eh, protože tím se sníží emise a i eh, z dlouhodobého pohledu tedy se bude snižovat eh, no, uhlík. Stínovým zpravodajům mám tady seznam řečníků, který teď uzavřu pokud se nikdo další nepřihlásí. Pan Líze jako první. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a také srdečně děkuji Norbertovi Lincovi za jeho práci, za návrh zprávy. Myslím si, že je to velmi dobrý základ pro nás zde na výboru. Rád bych pouze krátce zdůraznil tři věci. Za prvé, lesnictví hraje důležitou roli když hovoříme o ochraně klimatu, je tomu tak, že z dlouhodobého hlediska můžeme dosáhnout klimatických cílů, tedy cíl 1,5 stupně a cíl 2 stupně pouze, tedy v případě, když bude právě lesnictví, když lesnictví přijde s důležitým příspěvkem. Eh, trvalé udržitelné hospodaření lesy je velice důležité pro klima. Možná to na první pohled není až tak logické, ale Eh, právě je stejně dobrý pro klima jako dobře obhospodařovaný kulturní les. Důležitá věc, druhá věc je důležitá, je to, abychom si nenalhávali, abychom si nenapsali na nějaké cíle, které už nebudeme schopni dosáhnout. Nevíme, co se přesně stane s lesy během příštích let a proto je třeba si dát velice dobře na pozoru, abychom zvolili vhodnou metodu výpočtu a myslím si, že kolegové přišli s dobrými podněty. Za třetí, neměli bychom zprostředkovávat dojem, jako kdyby v jiných sektorech by bylo možné zanedbávat ochranu klimatu, pokud se budeme řádně starat o sektor lesa. Tady bych rád uvedl mm, určitou e, zapeklitou situaci. My máme na radě a parlamentu rozhodnutí o ETS. Není tam vůbec žádná flexibilita. Flexibilitu, kterou jsme dosud směny, měli jsme zrušili. Ten mechanismus již neexistuje, tedy nemůže si nikdo již nechat započít nějaké další, nějaká další luluce v opatření a proto tady skutečně na tomto místě čelíme nebezpečí uniku uhlíku, musíme si dát veliký pozor, cíl je ambiciozní 30, promiňte, 43% a není tam Není tam flexibilita. Co se týče effort sharingu, tady máme cíl pouze 30% a v návrhu komise již nyní flexibilitu máme, je tam zapracována, jakožto takový most k LULUCEFu a nakonec pravděpodobně to bude nutné jako kompromis. Já nejsem vůbec proti, ale myslím si, že bychom tuto flexibilitu neměli ještě dále rozšiřovat. To proto, protože by to bylo nespravedlivé vůči sektoru ETS pokud řekneme, že tam, kde se to týká průmyslu, který je ohrožen, tím, že se bude přesouvat produkce, tam nemáme flexibilitu, o tom jsme se již rozhodli. A nyní najednou eh, chceme zvětšovat flexibilitu v oblasti effort sharingu, tedy sdílení zátěže. Já si tedy myslím, že bychom neměli. Neměli bychom v effort sharingu tu flexibilitu mít větší, než navrhla komise, protože jinak by to šlo na úkor ostatních sektorů. Děkuji. Paní Grostet. Děkuji. Já budu velmi stručná k této otázce, protože řada věcí už byla zmíněna, eh, co se týče mm, implementace pařížské dohody. Myslím, že je třeba více eh, pracovat na eh, otázce vyučtování emisí a absorpce toho sektoru, abychom zajistili integritu, mm, mm, ekologickou integritu celé úpravy. Různé aktéři v lesnictví eh, soudí, že je třeba upřesnění. Komise stanoví referenční rámec pro lesnictví, například jak se mm, eh, les spravuje, jak co se kácí, co se sází. A komise eh, se mi zdá trošku, e, e, e, toto stanovení se mi zdá trošku nepřiměřené. Kromě toho stano, na stanovení úrovně komise navrhuje období 2009 až 20. do té doby se to nesmělo změnit, to znamená, nemohlo by to být intenzivnější, než to bylo v tomto období. Myslím, že pro aktéry v lesnictví je to problém, je to Oni by si jistě přáli, aby referenční rámec se více vyvíjel, aby neblokoval, eh, nebyl zablokován jenom na tomto období. Zemědělství, tam také eh, mm, by to nemělo mít větší dopady než na dopravu nebo eh, stavebnictví. Oni musí vyvinout úsilí, ale zemědělství, nesmí být penalizováno, protože hlavním cílem zemědělství je produkovat potraviny. Není ne, eh, produkovat pro boj proti klimatické změně. Já jsem přesvědčena, že náš eh, zpravodaj kolega Linz, eh, jehož podporuji ve jeho zprávě, tak jistě dospěje k té správné rovnováze mezi těmito různými hledisky. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji paní Grosted, není pan Šepek. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také našemu zpravodaji, panu Lincovi, za dobrou zprávu. Přistoupil k ní velice vyváženě. My z nizozemské CDA jsme proto, aby eh, existovala jistá flexibilita mezi nařízením SR a LULUCEF. že se vytváří kredity, to je podle nás velice pozitivní podnět, impuls jak pro zemědělství, tak pro lesnictví. Je ovšem nutné eh, podporovat inovace i v dalších sektorech. O co jde? CO2, pokud dochází skutečně prostřednictvím lesům ke snižování CO2, tak to, to, by, to by mělo být ještě mnohem více silněji podpořeno, stejně tak jako trvalé užitelné obhospodářování lesů. Zemědělský sektor vyrábí eh, potraviny, ale může redukovat eh, emise skleníkových plynů pouze omezeně. Je důležité, že v lesních půdách se zachycuje CO2. To je velice důležité, ale je třeba to žádným způsobem zajistit. Pokud je eh, stavíme a využíváme dřevo, tím také zachycujeme a vážeme CO2. Já jsem se doslechla, že Nizozemsko a Německo nadále chtějí ve svých stavbách, ve svém stavebním sektoru používat právě dřevo. To je velmi vhodný přístup. Nejde o to, abychom výrobu potravin představovali jako něco, co ohrožuje klima. Jde spíše proto, abychom vyřešili celosvětovou potřebu potravin. Děkuji a nyní má slovo paní Ajuso. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, zpravodaji a stínovým zpravodajům. Jenom dovolte, abych zmínila několik prvků. Za prvé, zde my zároveň jednáme o tomto návrhu a o návrhu, který se týká effort sharing. Al mismo tiempo. quería... Eh, se o tom mluví. Já mám otázku na komisi, protože v návrhu effort sharing tak tady je celá řada návrhů, pozměňovacích návrhů, které navrhují 280 milionů tun 280 milionů tun uhlíku pro účty toho výpočtu. A zde je většina pozměňovacích návrhů, které chtějí větší počet tun, nebo některé méně zase, ale většina více tun, požaduje více tun uhlíku. Já bych ráda se chtěla zeptat, zda komise je ochotná nebo chce zrevidovat toto číslo, tedy zvýšit ho, naho? anebo bude spíše opatrná. Stačí to, myslíte, toto číslo? Potom možná flexibilita při mm, při e, tedy vypočítávání e, těch absorpcí. E, takže stávající systém umožňuje, aby to saldo období 2001 až 6, že to bude moct přejít do období 2006 až 30. Takže moje otázka je, zdali emise nebo saldo emisí za toto poslední období, zdali lze to účtovat eh, po, mm, počtené rokem 2030, pokud samozřejmě budeme pokračovat se, se, se, systém, se systémem. Dále pro, ty, pro to účtování je potřeba více informací, abychom vůbec věděli, zdali je to dobře vypočítáváno, protože ty vzorce jsou velice komplikované. A tady bude třeba tedy stanovit si eh, adekvátní podmínky, které se týkají i eh, recyklace eh, dřeva. A dále pokud jde o mm, mm, e, emise mm, z důvodu těch přírodních perturbací, ty přírodní perturbace, je to adekvátní tento výpočet, e, tedy vycházet z referenčního roku 2006, je to adekvátní e, pro účely statistiky? Já si myslím, že je třeba adekvátně zaúčtovat i tyto jevy, ale je třeba rigorózně si stanovit normy, které budou se snadno aplikovat pro účet pro eh, ty výpočty, protože jinak se můžeme dostat do situace, kdy eh, kdy ty diskuze eh, nebudou budou nekonečné. Takže to je to, co mi na tomto návrhu vadí nebo klidně Děkuji. Thank you very much and uh, the last speaker on my list. Děkuji, poslední řečník, Thank you. Děkuji, pan předsedkyně. Já chci eh, pogratulovat kolegovi mm, Bertovi Lencovi za eh, práci, kterou odvedl na tomto tématu. Já sdílím eh, většinu jeho návrhů, především těch, co se týkají respektování principu subsidiarity při stanovení referenční úrovně, využívání zemědělce, flexibilitu v úrovně mm, mm, kreditů. Ehm, jak eh, uvedla eh, Francois Grostet, tak já chci vyjádřit eh, pochybnosti k úrovni ehm, těch historických údajů 2009-2012. Ehm, mm, to, jsou, to v podstatě vyvolává dvě, dva problémy e, s e, pařížskou dohodou. Tato historický základ by vlastně penalizoval státy, které nedávno zavedly udržitelnou zprávu lesů ehm, ehm, na přání komise, i když komise nemá kompetence v oblasti lesnictví. I ostatní státy Eh, mm, se angažují udržitelné zprávě lesů. mně se zdá riskantní vzhledem k jiným politikům, které jsme iniciovali na komunitární úrovni. Mám na mysli potenciál biomasy pro energetiku, eh, což souvisí s naší politikou diverzifikace dodávek a obnovitelných energií. Komise a e, parlament hodně mluví o cirkulární ekonomice a musíme také zajistit vlastní koherentnost. Ehm, dřevo je nešený materiál, to ukázal kolega, e, co se týče torce mm, karbonu a e, mm, možné mít politiku, která jednak podporuje využívání dřeva v zem, ve stavebnictví, dřevěné domy a podobně. A na druhé straně politiku, která by panalizovala využívání lesů. Mm, jde o to, aby les byl zachován, aby byl správně využíván, aby se správně využívalo během třech, čtyřech generací podle typu druhů, které se sází. Co týče eh, referenčních kritérií, národní úrovni je třeba integrovat aktuální cíle politiky, spíše než nějak eh, čistě historický základ. Děkuji. Děkuji, pane Dant. To, pan Torvalds, vy jste se k tomu, jste chtěli reagovat? Velice stručně, pane Torvalds. Vy jste měl slovo už jenom tedy stručně. My jsme studovali to nařízení 525 eh, lomeno 2013, které definuje referenční rámec. A mm, tady bychom měli najít jiné řešení, než to, co je v dokumentu komise. Dám slovo panu Verheimovi za komisi, prosím. Děkuji. Děkuji za um, tento návrh zprávy. Je to velmi konstruktivní, vyvážená diskuse tady. Dovolte, abych připomněl, co komise navrhla minulý rok Lulu CF navazuje na něco, co se již projednávalo před 4 až 5 lety v roce 2012. První rozhodnutí LUCF bylo projednáno a zase se to odrazilo v tom, co bylo mm, dohodnuto v kyotském protokolu a projevilo se to v domácí legislativě. Ze strany komise jsme v kontaktu s členskými státy při implementaci tohoto rozhodnutí a chceme říci, že členské státy eh, jsou schopny aplikovat tato včetní pravidla, zaměřeně na tedy eh, kazování, vyučtování a managementu, rozhodnutí LULUCF a nařízení komise, které navrhla tady, nezavazuje jednotlivé farmáře nebo lesníky. To je další důležitý aspekt. Mm, další mm, bod se týká závěru rad, Evropské rady z roku 2014 mm, jako východisko. Oni um, uznali nižší mitigační potenciál e, emisí jiný než CO2 v zemědělství, že tam je pravidlo no debit v závazcích EU my uznáváme dvě strany jedné mince. Emise non-CO2 ze zemědělství na jedné straně, na druhé straně mm, dáváme možnosti pobídek zahrnout i pozitivní e, stránku věci, totiž lepší e, karbonovou sekvestraci země, zemědělské půdy a jiných činností. Zaměření je i nadále na eh, účetnictví a tedy je důležité eh, zajistit, že to, co jde do účtu členských zemí a závazků, je jasně definováno a to je velmi důležité. Účetní pravidla nespadají z nebe ale přicházejí z Kyoc, vycházejí z Kyotského protokolu. To bylo východisko pro nás. My jsme se je pokusili zjednodušit a aktualizovat, zajistit jejich um, um, robustnost, abychom měli společná kritéria všech členských zemí. Ten návrh byl vypracován komisi společně s um, vlastním komisařem um, a Rohojgenem. Um, předem Progenem. Eh, to bylo důležité. Mechanismus flexibility byl eh, navržen a našli jsme, myslím, vyváženou cestu. 280 eh, tun flexibility z LULUCF. Ehm, nařízení souvisí se teoretickým snížení emisí i ze zemědělství. No ne CO2, to je, myslím, vyvážené, dobrá, dobrý postup. Zajišťuje, aby jednak zemědělství, ne, ne CO2, ale také LULUCF mají pobítky přispívat k závazkům, celým záv, veškerým závazkům EU. Jedna z konkrétní věc, období referenčního rámce. Ten ten strop využívání kreditu v rámci LULU CF 3,5 eh, zase východisko bylo to, co teď máme v rozhodnutí LULU CF, co je aplikovatelné podle kyotského protokolu na toto období. Ale tyto věci jsou otevřené k diskusi podrobněji. Domníváme se, že role těženého e, dřeva je velmi důležitá. Tady velký prostor ke zlepšení um, substituce materiálu. Návrh již dává důraz na sklizené, vytěžené dřevo, produkty z něj a jsme otevřeni ehm, dalším možnostem, jak to zlepšit. Pak se musíme podívat na biodiverzitu. Ty problémy jsou důležité, nezmínili jsme je v tomto nařízení explicitně, protože máme jinou legislativu, která musí být respektována a proto jsme je nezmínili podrobněji. My vítáme načasování této diskuse. Mm, diskuse v radě také pokračují. A my proto podpoříme diskuse v parlamentu, mm, Bychom udělali rychlý pokrok. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Děkuji komisi. Zpravodaj, má slovo pan Lenz. Vaše zpráva vyvolala velký zájem. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také kolegyním a kolegům za jejich poznámky k mé mu návrhu zprávy je vidět, či projevilo se, že tento návrh, který se týká tohoto speciální sektoru, tedy půdy a lesnictví, jak e, obšírné, komplikované, rozmanité to celé je, že to je jiná situace než u ETS či u e for sharingu, kde pouze jde o tu otázku, jak silně budeme redukovat, či můžeme redukovat Tady jde o něco jiného, jde o vytvoření inteligentního systému. Jednak jde tedy o to, jak snížit CO2, ale také o to, jak vytvořit pobídky pro zemědělství a lesnictví tak, aby ten velký přínos, který již tedy odvádějí k ochraně klimatu, ještě zlepšili. Osobně mám dojem, a Tady se týká to zejména otázka těch referenčních hodnot pro lesnictví, jak je nastavíme, jak to nakonec dopadne. Eh, to si myslím, že budou diskuse také ještě, které budou probíhat mezi jednotlivými frakcemi. Eh, aspoň já z mám teď ten dojem. Pak tady bude ta otázka toho kepu, tedy těch procent, 3,3% nebo těch 7, které nemory. A pak eh, ty referenční hodnoty, které jsem také slyšela, že ten či onen kolega má trochu jiné představy než já. A proto musím říct, že jsem velmi potěšen, že budu moci zareagovat na konkrétní pozměňovací návrhy, které vzejdou jak zde z výboru, tak z ostatních výborů. A pak se těším na vyjednávání s kolegy a kolegyněmi. Děkuji. Děkuji. 27. březen, to je deadline pro pozměňovací návrhy 11 hodin. Jsme uzavřeli dnešní schůzi, nic jiného nemám na programu a budu se těšit na zítřejší schůzi. Děkuji.